Ladies and gentlemen, good morning, please. Dámy a pánové, dobré dopoledne. Prosím, usaďte se. Thank you. Uh, I like to... Děkujem, děkujem tak já bych nyní ráda zahájila naše dvoudenní zasedání s mimořádně zajímavým eh, programem. A úvodem dovolte, abych eh, řekla, že jsme eh, na webu, jsme tedy online web streamováni a máme také plný tlumočnický režim můžeme tedy eh, přejít ke schválení našeho programu, jelikož nikdo nic eh, nemá, žádné připomínky, eh, považuji tento program za schválený. Možná bych vám chtěla ještě říci, že dnes odpoledne díky politickým skupinám budeme moci uspořádat workshop na téma Eh, ruská vojenská eh, přítomnost ve zemích východního partnerství. Je to eh, také laskavost, laskavostí politických skupin, že nám tedy mimo jiné umožnili tlumočení a ještě eh, bych chtěl říci, že dnes odpoledne bude našemu výboru předsedat eh, pan Štětina. alespoň části toho odpoledne, poněvadž já se budu muset zúčastnit jiných eh, povinností. No a teď dovolte, abych eh, přešla k dalšímu bodu našeho programu a eh, teď bych tedy přivítala naše panelisty, kteří budou hovořit o eh, nebezpečích zadržování ISIS Libanonu. Já vám představuji paní profesorku Elenu Aun, já předpokládám, že mm, pokud tedy eh, znáte politickou scénu v Libanonu, budete znát i toto příjmení. Eh, paní Aun je profesorkou na Lovanské univerzitě a naš eh, druhý, naším druhým panelistou je pan John Gett Rutter, eh, který eh, v ESVČ, tedy eh, v diplomatickém servisu Evropské unie, vede oddělení boje proti terorismu. Tak my víme, že Libanon, blízkovýchodní země, je dlouhodobě klíčem k bezpečnosti v regionu a tím bych eh, přímo chtěla dát eh, slovo eh, paní profesorce Aun a poté panu Gatu Ratrové. Dobrý den, děkuji vám za eh, pozvání eh, na, do diskuse na téma nebezpečí ISIS v Libanonu. Eh, myslím, že jde o velmi obtížné téma, které nelze vnímat černobíle. A já doufám, že se nám podaří Eh, dát vám jakýsi, hm, jakýsi přehled eh, o eh, situaci. Já bych tedy začala svým hlavním argumentem. Um, so I'll start with my core argument. Takže můj hlavní argument zní, některé milice v Libanonu, zejména Hezbollah, sehrávají významnou roli při zadržování ISIS v Libanonu. Nicméně eh, já tvrdím, že jejich eh, existence eh, podporují širší kontext, který je příznivý pro džihadismus a džihadistická hnutí. Čili cokoliv eh, dělají pozitivního, se dlouhodobě eh, proměňuje ve výzvy. A já tento argument v několika krocích hm, zdůvodním. Především eh, si uděláme krátký přehled o milici v Libanonu, potom problémy mezi Hezbollahem a ISIS, pak se budeme zabývat dalšími milicemi, dále nejednoznačnou roli LAF, a e, poté, e, jak to vše souvisí s radikálním džihadismem a eventuálně co s tím, pokud bude čas. Milice v Libanonu, jak asi budete vědět, e, Libanon nikdy neměl jednoznačnou legitimní moc. A vždy zde existovaly milice, vždy prostě sehrávaly určitou roli na šachovnici moci. Během eh, občanské války v letech 75 a 90 těch milic bylo naprosto neuvěřitelné množství na to, jak je eh, Libanon malý a každá sledovala své vlastní cíle, trajektorie a eh, své vlastní spojenectví. A de facto eh, Eh, ta občanská válka eh, de facto situaci změnila, nicméně ty eh, dohody, které potom byly uzavřeny, zajistili poměrně přehlednou situaci. Nejdříve zde byl jakýsi izraelský protektorát a Eh, také eh, zde byla, eh, byl ne, vliv Sýrie a situace napomohla Hezbollahu, který se tabloval jako hnutí odporu proti izraelské okupaci. Další hlavní milice, které z toho měly prospěch, byly palestinské milice, neboť Eh, libanonská armáda eh, se pouze soustředovala na eh, body vstupu do různých palestinských táborů, ale nic více. Velmi důležitým bodem bylo v, 19, v 90. letech 20. století začátek vyzbrojování milic. Nyní, co se týče Hezbollahu. Hezbollah je stál v čele boje proti ISIS a není pochyb, že hrála klíčovou roli tato milice eh, v zadržování vlivu radikálních eh, skupin. Eh, Hezbollah mm, na jedné straně měl velmi dobré vztahy k Iránu a k Syrii, což znamená, že velice brzy taky zasahovala tato milice Hezbollah proti povstalcům v Syrii zde tedy de facto se Hezbollah eh, de facto eh, soustředoval na obranu šiitských milic v Sýrii poblíž libanonské hranice. Eh, Hezbollah se možná částečně snažil odpojit o syrské a libanské politiky, nicméně to vedlo eh, v Libanonu k nárůstu vlivu radikálních skupin a eh, s tím ruku v ruce teroristických útoků. Eh, Hezbollah na to reagoval za prvé tím, že zintenzivnil své angažmá v Sýrii a Eh, jejich vliv byl uznán a podpořen externími sílami, jako je Rusko nebo eh, France afion eh, tedy ve Francii. Za druhé, Hezbollah má významnou přítomnost, vojenskou ozbrojenou přítomnost v důležitých uzlových bodech Libanonu, kde opět brání šíření radikálních skupin. Dále Hezbollah eh, zintenzivnil eh, bezpečnostní a špionážní spolupráci eh, s libanonskými bezpečnostními orgány. A v neposlední řadě se Hezbollah snažil zajišťovat a sledovat činnost nových milicí, které by se stavěly proti radikálům z islámského státu. A teď se dostáváme k dalšímu slajdu s několika mapkami. Zde vidíme rozsah činnosti Hezbollah. Zde vidíme eh, oblasti, které v Libanonu kontroluje ISIS a kde se také eh, odehrávají teroristické útoky namířené proti Hispoláhu. Eh, nicméně zde eh, nevidíme úplně celý obrázek situace. Tady těch skupin žihadistických je více. Eh, džihadistické buňky jsou rozmístěné mimo jiné eh, v palestinských táborech, zejména v Ain el Halwa. Ovšem eh, spolehlivá čísla nejsou k dispozici. A podle libanonských zdrojů zhruba 20 tisíc džihadistů také infiltrovalo uprchlické tábory Syřanů v Libanonu. Eh, což znamená, že to nebezpečí může být daleko větší, než jak by vyplývalo ze spolehlivých zdrojů. Eh, to ukazuje ta druhá mapka. A ta třetí mapka, eh, ta pochází z antihizbolářských zdrojů a mm, Tady vidíme, eh, jaký byl rozsah mobilizace Hezbolláhu proti džihadistům. Situace je z května 2015. Eh, nyní druhá eh, skupina milic. Samozřejmě, že jejich role není srovnatelná s Hezbolláhem, nicméně pár jich zmíním. První část těchto milic opět souvisí eh, s bojem Hezboláhu proti radikálním skupinám zkušeným eh, v organizaci ISIS. Eh, existují zejména na severovýchodě země a jejich vztah s Hezboláhem není formalizován. Například v vesnici Ras Balbek, což je křesťanská komunita, vznikl lidový obranný výbor, který podporuje Hezbollah. Eh, Hezbollah se také podařilo získat na svou stranu drogové klany, které už jsou vyzbrojeny a nyní eh, se připojili k jejich boji proti džihadistům. Eh, Kromě toho Hezbollah eh, pravděpodobně eh, také rekrutuje eh, mladé lidi z nešíitských komunit na východě Libanonu a hm, opět tím posiluje frontu proti žihadistům. Poněkud méně viditelné jsou některé palestinské skupiny, které se snaží zadržovat expanzi džihadistických skupin v Libanonu, zejména v oblasti Ain al-Hilwa. Jak bylo řečeno, eh, libanonské úřady tyto tábory eh, nekontrolují, a takto se ty tábory proměnily eh, v pravé inkubátory džihadismu. V blízkosti těchto táboru dochází už eh, k potičkám, nicméně eh, palestinské milice zatím úspěšně brání v rozšíření eh, tohoto násilí. No a tím se dostáváme k LAF, což jsou pravidelné síly. Je to de facto pravidelná armáda. Ovšem je poněkud vnímána jako nedůvěryhodná, poněvadž eh, výrazně spolupracuje s Hezbollahem. Eh, v současné době je velmi těžké říci, do jaké míry tato spolupráce existuje. Nicméně eh, ta spolupráce jak si způsobuje to, že tyto že mnozí se vymezují vůči Hezbollahu eh, a LAF. LAF eh, eh, má lepší pardon, Hezbollah má lepší, lepší výzbroj a lepší organizaci než LAF. Když Hezbollah se stala cílem džihadistických skupin, podařilo se Eh, Hezbolláhu mobilizovat eh, některé eh, bezpečnostní a špionážní prvky, které také sdílí z LAF. A teď se podívejme na další mapku. Tentokrát jsem ji upravila já. A tady vlastně vidíme, že Hezbolláhu se víceméně podařilo zadržet nebezpečí džihadistických skupin. Především je to tedy na jihu. Tam se jim podařilo eh, v podstatě velmi oslabit radikálního šejka Ahmada Lasera, to bylo v roce 2014, a mm, Hezbollah zde skutečně spolupracuje na tom, aby se zlepšila bezpečnostní situace kolem tábora Ain el Halva. Za druhé, eh, LAF kontroluje eh, palestinský tábor Nahr al-Barid. Dále má značnou přítomnost eh, v Tripolisu na severozápadě, kde došlo k velkým těžkým bojům mezi sunity a alevity. Hezbola v tomto regionu není přítomný eh, příliš silně. Eh, ovšem eh, úplně jinak to vypadá na severovýchodě, kde mají své základy jak Hezbola, tak LAF. A zde se Hezbola jeví jako účinnější partner. No a v neposlední řadě se spolupracuje bezpečnostně e, v Bejrutu, kde e, Hezbollah poskytuje celou řadu akcí, e, které, které pomáhají stabilizovat situaci. Tato struktura Eh, je poměrně efektivní. Nedaří se sice stoprocentně bránit útokům, nicméně eh, ten počet je poměrně malý a eh, poměrně, a dá se říct, že stovky džihadistů se podařilo zadržet. Pokud se týče tedy role milic a zejména Hezbollah, můžeme říci, že sehrávají rozhodující roli při zadržování šíření rizika ISIS v Libanonu. Eh, máme tady eh, případy eh, každoročních útoků na určité komunity a to vede k radikalici velkého počtu sunitů v Libanonu. Čili můžeme hovořit o polarizaci eh, v Libanonu a reflektuje to de facto také rivalitu Iránu a Saudské Arábie na regionální úrovni. Nicméně dá se, říkat, dá se říci, že v Sýrii a v Iráku v poslední době džihadistické skupiny ztrácí pozice. Úzká spolupráce mezi LAF a Hezbollahem eh, vede k tomu problému, že LAF, libanonská armáda, eh, není považována za zcela nestrannou. Dokonce i v méně radikálních eh, kruzích v Libanonu je jejich role často spochybňována v případě Sajda, v eh, Arbarit, bezpečnostní situace tam a také eh, eventuální eh, zadržování a dokonce mučení džihadistů. Nicméně vzhledem k tomu, že mnohé komunity se spoléhají na sebeobranu spíše než LAF, může to v budoucnu vést k rozdrobení Libanonu a spíše k mobilizaci než demobilizaci. No a co se s tím dá dělat, tak to asi si probereme v otázkách a odpovědích a já vám děkuji za pozornost. Já vám děkuji za prezentaci a nyní předávám slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Přeji všem dobrý den a děkuji za pozvání. Jsem velice rád, že tady mezi vámi mohu být. Já myslím, že na úvod bych řekl, že Libanon je klíčový partner v našem boji proti terorismu. Společně s pár dalšími zeměmi na Blízkém východě Libanon, vzhledem k tomu, nakolik je tam křehká situace z historického hlediska a vzhledem k tomu, kde se nachází, a také v souvislosti s tím, jaká rivalita panuje v tomto regionu. Myslím, že Libanonu se podařilo do značné míry obstát v čele hrozby ISIS a dalších sil. My jsme byli s delegací na vysoké úrovni v Bejrutu v lednu. Byli tam zástupci nejrůznějších orgánů z Evropské unie, včetně agentur pro spravedlnost a vnitro. A mluvili jsme o tom, jak navázat partnerské vztahy s Libanonem abychom vybudovali jakousi odolnost, abychom se pokusili pomoct našim přátelům v Libanonu odolat velkému tlaku, který tam samozřejmě je ze strany ISIS i dalších teroristických organizací. A já musím říct, že alespoň můj dojem byl takový, že Libanonci navzdory obtížné a křehké politické situaci Navzdory tomu, že mezi Saudskou Arábií a Iránci panují nepřátelské vztahy, je tam sektářství, v sousední zemi v Sýrii jsou problémy. Já myslím, že navzdory všem těmto obrovským problémům se Libanonu podařilo odolat velice silným tlakům zvenčí. A při všech našich setkáních v nejrůznějších úřadech, který se to týká, jsem měl opravdu dobrý dojem z toho, co dělají Libanonci, nebo co říkají Libanonci. Myslím, že se skutečně postavili islámskému státu, jednotlivé agentury sdílejí informace. A to není vždycky samozřejmost. My máme sami problémy v Evropské unii. Členské státy si navzájem nedávají informace. A já myslím, že v Libanonu, přestože různé agentury řídí různé komunity, komunikují navzájem. Myslím si, že se opravdu snaží postavit se islamskému státu i dalším extremistickým skupinám. A naše práce ve vztahu k CT s Libanonci, tam jde o to, jak pomoct Libanoncům. Patří tam samozřejmě i Tunisko a Jordánsko. A mluvili jsme o tom, jak jim pomoct zpracovat národní strategii pro boj proti terorismu. Mluvili jsme o tom, jak pomoct s vynucováním práva, posílení policejních složek. Mluvili jsme o tom, jak jim pomoct eh, postavit se financování terorismu, mluvili jsme také o zprávě hranic, o bezpečnosti na letištích, v leteckém provozu. A mluvili jsme o tom, jak pomoct Libanoncům zpracovat strategie proti eh, určité formě radikalizace. A já musím říct, že ty výsledky byly rozmanité. Co se té hrozby týče, už jsem na začátku říkal, že musíme mít na paměti, jaké jsou tradiční slabiny libanonských institucí vzhledem k té politické realitě, kterou dobře znáte. A patří tam také libanonská eh, armáda. Tu se samozřejmě snažíme podpořit, stejně jako další spojenci. A já myslím, že do jisté míry stabilita země vždy závisela na ozbrojených silách, ale i na třetích zemích. A také musíme mít na paměti otázku sunitu a šítu. Samozřejmě to je v jádru celé řady záležitostí, které se týká Libanonu. To musíme mít na paměti, když se zamýšlíme nad tím, z čeho vychází postoj Hezbaláhu. Pro ně je to v podstatě otázka existenciální, náboženská. boje v Sýrii představují pro Hezbollah skutečné otázky. A já myslím, jak říkala kolegyně, musíme se na to podívat i tak, že islamistické hnutí bylo v Tripolisu už celé dekády. To není nic nového. Byly tam utlačované skupiny, ty byly bohužel snadným cílem, s tím, že by se přihlásili k různým islamistickým hnutím. Anen Helua a Saida, ty eh, prchlické tábory, severní oblast, tam se samozřejmě předpokládá, že jsou spící buňky a od počátku konfliktu v Sýrii jsme měli islamistické skupiny mezi e, zastánci a také v horách na eh, severovýchodě Libanonu a v dalších oblastech. A jak říkala kolegyně, Máme také tajskou dohodu. Samozřejmě ta měla dát vládě možnost zpracovat jednoletý plán a mimo jiné mezi cíly by bylo zrušení všech ozbrojených milicí. Tento plán nikdy nebyl přijat. A samozřejmě Hezbollah si zachoval ozbrojené složky jako eh, organizace odboje. A v důsledku konfliktu v Sýrii se pozměnil přístup Hezbollahu. Já myslím, že v roce 2012, jak všichni víte, se Hezbollah oficiálně zapojil do konfliktu v Sýrii a potvrdilo se, že svržení Asádova režimu by ohrozilo celý Libanon. To bylo jejich zdůvodnění. A tohle, plus to, že jsou legitimním hnutím odboje, Boj proti islamistickým hnutím se stal jedinečným nebo v podstatě legitimním důvodem pro existenci Hezbollahu. Kromě těch dalších důvodů je samozřejmě jedním z cílů jednoznačně zabránit džihadistickým útokům proti jejich pozicím nebo na jejich pozice a a přerušit logistické cesty pro zbraně, pro zásoby, pro Irán a pro Sýrii. A na základě tohoto zdůvodnění jde Hezbaláhu o tři věci. Za prvé, chránit své pozice uprostřed beky. Druhá věc je vyčistit hory, hory Kalamun, zbavit se islamistických bojovníků Jabata Nusla a ISIS ve spolupráci se syrskými ozbrojenými silami a dále zamezit přístupu do těchto hor ze všech stran. Jako reakci postupu Hezbollahu v Syrii jsme viděli celou řadu eh, bombových útoků zaměřených na šítskou komunitu a na také bezpečnostní agentury v období 2013 až 2014. Vrcholu to dosáhlo když islámský stát v srpnu 2014 zautočil na Arsal a jako rukojmí si vzali 14 eh, příslušníků ozbrojených sil a dalších. Nicméně Hezbalah se ne, eh, nepokusil o odvetu, zachoval civilní postoj k libanonským ozbrojeným silám. A já si myslím, že eh, Ozbrojené síly říkají, že musí bojovat spolu s těmi, kteří bojují proti stejnému nepříteli. I když by si to jinak nezvolili. A podle mě kapacity, schopnosti, složky, které mají libanonské ozbrojené síly, jsou dostačující k tomu, aby to zvládli sami. A proto si myslím, že tohle potřebují čistě z hlediska své kapacity. A vzhledem k tomu, že nikdy nebyla ohlášena žádná oficiální spolupráce, dá se předpokládat, že mají místní, pragmatické a možná mm, i ideologické vztahy s jednotlivými hnutími. A také je důležité poznamenat, že Hezbollah projevil jistou ochotu spolupracovat s bezpečnostními agenturami, sdílet určité důkazy po sebevražených bombových útocích v listopadu 2015. A je zajímavé, že Hezbollah se nezapojil v oblastech, kde by bylo možné spochybnit jeho legitimitu, tože Tripolis, Akar, tam, kde libanonské ozbrojené síly úspěšně provozují protiteroristické operace. A také v uprchlických táborech, tam jsou palestinské spojené síly pod vedením Fatahu, abych tak řekl, ty spravují tábory, pokud jde o islamistickou hrozbu. Nicméně, abych to zkrátil, pro Hezbollah je válka v Syrii existencialistická. Porážka sunnických islamistů je pro ně otázkou života a smrti. A já myslím, že mnoha stoupenců Hezbollahu je přesvědčená, alespoň z ideologického hlediska, že plní svou náboženskou povinnost. Nicméně, když se vrátíme k nám a k Libanonu jako takovému, já myslím, že z našeho pohledu rozhodně chceme co nejužší spolupráci s klíčovým partnerem, s klíčovým spojencem v tomto regionu. Po mnoho let byl v podstatě eh, v jádru těch eh, meziregionálních rivalit a Hezbalách patří k jedním, nebo je jedním z extremistů, kteří tam byli a rozhodně to souvisí s válkou v Syrii. Já myslím, že vítězství by mělo rozhodně pozitivní vliv na Libanon, na Turecko a na další země v tomto regionu. Takže já myslím, že si musíme udělat odstup a musíme také zvážit širší politické záležitosti, o které v tomto regionu jde. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní zahajuji debatu. Nejprve pan Tunekenon. Mnohokrát děkuji. Děkuji za vaše odborné poznatky a podněty. Nicméně jsem pořád ještě tak trošku zmatený z té situace, jako my všichni samozřejmě. Úloha Hezboláhu to vojenské křídlo je pořád na seznamu teroristů. Takže problém je ten, že boj mezi šíty a sunity. Jak vidíte Hezbollah dnes? Můžeme na něj nahlížet odděleně od Iránu, kde Hezbollah získává zbraně, peníze, A druhá věc. Také jsme si všimli, že Hezbollah by mohl představovat hrozbu pro Izrael. Koncentrace složek Hezbollahu v této oblasti. Nicméně celkově je to podle mě velice zajímavá pragmatická volba. Připomíná mi to druhou světovou válku – aby bylo možné porazit Hitlera, a ta porážka už byla blízko, bylo potřeba spojit se se Stalinem. Ale problém, který více souvisí s hodnotami, podle nás, spočívá v tom, jestli je možné někoho porazit za pomoci toho druhého. Změnil se Hezbollah? A jaké jsou jeho dlouhodobější cíle? Jak říkáte, Hezbollah sehrál značnou roli v zahraničních záležitostech, v zahraničně politických záležitostech Libanonu. Děkuji, pan Freud. Děkuji, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A mnohokrát děkuji za tento fascinující náhled na situaci v Libanonu. A zdá se, že na tohle zapomínáme. Libanon je klíčovým hráčem na Blízkém východě Zejména nyní, kdy probíhá válka v sousední Syrii. Na to se zapomíná, protože tuhle situaci, alespoň z našeho pohledu, z evropského pohledu, zastínil problém uprchlíků. Když mluvíme o Libanonu, mluvíme pouze o vysokém počtu uprchlíků, kteří zůstali v Libanonu. Je to neuvěřitelný počet ve srovnání s tím, co děláme my tady v Evropě. a o co se pokouší některé evropské země. Já bych rád položil dvě otázky. Za prvé, pro nás, pro mě, bylo zajímavé dozvědět se o úzké spolupráci mezi ozbrojenými složkami Libanonu s Izboláhem. Mně připadá, že se tím stabilizuje situace a omezuje se tím radikalismus Hizbaláhu, o kterém jsme toho tolik slyšeli v minulosti, v posledních 20 letech. Zvlášť z pohledu jižního souseda Izraele. A já se říkám, protože to zatím zmínil jenom pan Kalam, mě by zajímalo, Jakou roli v tom všem hraje Izrael? Protože pokud vím, oni mají celkem jasnou představu o situaci v Libanonu. A nedovolili by nic, co by nějak ohrozilo Izrael. Znamená to tedy, že tiše souhlasí s tím, co se odehrává mezi libanonskými ozbrojenými silami a Hezbaláhem? Nebo jak byste popsal úlohu Izraele v celé té věci? Děkuji. Jeffrey van Orden. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že naši hosté nám dokreslili, nakolik složitá je situace. Všichni si toho jsme velmi dobře vědomi. Žádná z těch takzvaných teroristických organizací, které popisujete, má jednoduchou strukturu, mají celou řadu rysů. Na jedné straně mají pravidelnou armádu, využívají teroristické metody, jsou to politické organizace, je tam i náboženský aspekt. Jsou tu přítomné všechny tyto rysy, ať už mluvíme o Izbaláhu nebo o ISIS. A já myslím, a tady navazuji na to, co říkal pan Kelam, je na tom něco perverzního a ironického. Na tom, že jedna teroristická organizace stojí proti druhé. Samozřejmě ten kontext. My nemáme objektivní pohled na věc, na, na situaci v Libanonu nebo na Blízkém východě obecně. Tím kontextem musí být bezpečnost našich zemí a dopad, jaký má ta přetrvávající tragédie na Blízkém východě na bezpečnost našich zemích. V tom spočívají naše zájmy. Samozřejmě je tady řeč o teroristických útocích, jde o dopad uprchlické krize. Musí být tedy jasno v tom, proč se na to zaměřujeme. Mně připadá, že otázka, jak zajistit větší stabilitu a bezpečnost a ekonomickou prosperitu v tomto regionu, abychom napomohli bezpečnosti našich zemí, je zajímavá i z toho pohledu, jak vy vidíte Libanon, Sýrii, Irák, tento celý region za deset let. Jak to podle vás dopadne? A tady se obracím na pana Gatrutera, kromě toho, že se snažíte prosadit svoji vlastní roli, a to je jeden z důvodů, proč EU působí v tomto regionu. Je tady něco praktického, užitečného, co by mohla udělat Evropská unie na pomoc této situaci? A já nemyslím nějaké další konference nebo sezení za stolem, nic z těchto nesmyslů. Je tady něco s praktickou hodnotou, protože mně připadá, že když se EU nějak zapojila, například pomohla palestinskou samozprávu, ale nevyužila náš vliv na palestinskou samozprávu, aby převedla k vyjednávacímu stolu, aby došlo k pokroku v mírovém procesu, například. Ale v čem může Evropská unie napomoct, jestli vůbec může? Děkuji. Paní Ayala Sander. Potom já a tím už končím seznam řečníků. Omlouvám se. Máme totiž eh, vyhrazený čas na tento bod. Děkuji. Ano, děkuji paní předsedkyně. Několik otázek z mé strany. Chci poděkovat za informace, které jsme si vyslechli, velice aktuální informace. A konkrétně mám tři otázky. Za prvé, Když se podíváme na řešení do budoucna, pokud to tak můžeme nazvat, pokud nějaké řešení existuje, tak když se na to podíváme, jak podle vás můžeme jasným způsobem odlišit eh, jednotlivou situaci. Zaznamenali jsme útoky od islámského státu, Daesh, které samozřejmě vedly k tomu, že v Syrii narostl jejich vliv. A já bych velmi ráda pochopila, jak je to s Hizbaláhem. Hizbalách také podniká útoky proti syrským rebelům. A dnes se Hizbalách prezentuje jako někdo, kdo e, brání šíření ISIS, což nám zatím vyhovuje. Ale jak v budoucnu nakládat s tímto faktorem. Zajímalo by mne, co si o to myslíte. A otázka číslo dva. Jakou úlohu tady hrají druzové? Jakou úlohu hrají v takovéto situaci? Situace je totiž i nadále v Libanonu komplikovaná. A mne by zajímalo, zda se druzové nějak vyhranili, zda se postavili na ničí stranu. Potom uprchlické tábory. My uh, za několik měsíců odcestujeme do dané oblasti a zajímalo by mě tedy, jak eh, to vypadá zatím v uprchlických táborech. Zdá se, že došlo k infiltracím islámského státu do některých eh, uprchlických táborů. Samozřejmě všichni nejsou infiltrováni, ale zajímalo by mě prostě, jak to vypadá. Děkuji. Děkuji. Těsně poté, co došlo k zavraždění eh, Rafika Harariho, jsem monitorovala eh, volby v Libanonu a na vlastní oči, oči jsem zaznamenala eh, šíření vlivu Hezbaláhu v Libanonu. Bylo to opravdu komplikované období a já bych tedy měla teď otázku na oba řečníky. Jakou hodnotu má teď z politického hlediska tajská dohoda? Měla by její struktura být nějak pozměněná? Nebo jak dále situaci v Libanonu stabilizovat? Konečným cílem samozřejmě je zajistit bezpečnost pro EU, ale bez stabilizace Blízkého východu a Libanonu to nepůjde. To je klíčová záležitost v této souvislosti Jinak se nám bezpečnost eh, zajistit nepodaří pro nás. Také by mě zajímalo, jak vypadá situace u té neradikalizované sunnické komunity v Libanonu v současné chvíli. Samozřejmě můžeme hovořit o signálech, které vysílají o nutnosti e, přijmout Hezbalách Můžeme hovořit o možných eh, způsobech ozbrojování a financování, o externích možnostech a i o úloze Hezbaláhu v Syrii, což je věc, která se bude dále projednávat. Ale mne by se teď zajímalo, jaký to má vliv na mírumilovný život té sunnické komunity. Jedním aspektem je samozřejmě radikalizace, ale za druhé, jak radikalizaci předcházet. Samozřejmě musíme hledat i jiné způsoby, než pouze posilování vojenských eh, schopností šítské komunity. Odpověď na to by mě zajímala. Děkuji. Nejprve má slovo paní Aun Aunová a potom pan Gat Ratter. Velice vám děkuji za velice zajímavé, eh, ale zároveň záludné otázky. Pokusím se na několik z nich odpovědět a potom možná kolega to doplní. Za prvé, z mnoha otázek eh, vyplynula obava eh, nebo zájem zjistit, jak na všechno nahlíží Izrael. Já bych k tomu řekla, že Izrael využívá všech možností, které se mu nabízí k tomu, aby Hezbalách oslabil. Izraelský vojenský aparát, alespoň do posud mám pocit, že eh, vnímají zvláště jiné eh, hrozby než eh, Hezbalách, zvláště ze strany islámského státu. Pokud bych na to měla odpovědět, zmínila bych také historii regionu a to, jak se aktéři a situace vyvíjí. Řekla bych stručně, že je to špatný názor, špatný výpočet, protože každý aktér se může měnit a dnešní Hezbalách už není ten stejný Hezbalách, který existoval v roce 2000 ani v 90. letech a také se liší od Hezbaláhu v 80. letech. Takže musíme posuzovat úlohu a vyvíjející se úlohu Hezbaláhu. Musíme se podívat konkrétně na situaci, ve které vznikl, což byla občanská válka v Libanonu a izraelská invaze v roce 82. Potom musíme zohlednit také konec války v Libanonu a to, co mezinárodní komunita přijala jako dohodu Vzpomeňte si, že probíhala první eh, válka v zálivu. Udělali jsme takový obchod se Syrií, dáme vám Libanon a vy nám zase eh, ponechte možnost eh, působit podle našeho uvážení v Iráku. Takže jsme přijali určitá rozhodnutí a z dlouhodobého hlediska jste možná zaznamenali, že má prezentace se zvláště soustředí na dlouhodobé dopady. Některá rozhodnutí krátkodobá, nebo z krátkodobého hlediska se mohou ukázat eh, negativní, nebo mají negativní dopady, když se na to podíváme z dlouhodobého hlediska. A Izrael tedy možná se soustředí na ten negativní názor na Hezbalah a nedívá se na to celkově. Současná vláda, vláda je dost eh, ideologická. Myslím, že alespoň to se dá říct. Jak můžeme zasáhnout my? Otázky europoslanců, které zazněly, se soustředily zvláště na to, že Evropská unie nevyvíjí dostatečný vliv například na palestinské orgány. Já bych stejnou poznámku ovšem mohla říci e, také v souvislosti s Izraelem. Navíc ten proces začal před více než 20 lety. Samotná Evropská unie nebyla schopná zajistit mír. A i když nám obavy eh, dělá obecně Blízký východ a různé konflikty, které tam probíhají, nesmíme zapomínat ani na to, že palestinsko-izraelský konflikt je jedna z hlavních výzev, které čelíme. Pouze tak budeme moci stabilizovat eh, region a zajistit tam mír. Odpověděla bych, že Evropská unie tady může něco podniknout. Myslím, že Evropská unie by neměla být schizofrení ehm, v tom, jak nahlíží na Hezbalách. Nějakým způsobem by měla uznat, že tento aktér se změnil, i když to nebude oficiálně, a teď je klíčový pro pomoc eh, LEV, tedy libanonským ozbrojeným složkám. pomáhá v eh, tom, co podniká libanonský bezpečnostní aparát a mimo jiné díky spolupráci a koordinaci eh, s Izbaláchem k tomu dochází. Nemáme úplně jasnou představu o tom, co probíhá v syrských uprchlických táborech v Libanonu. Možná si vzpomínáte, že Libanon je traumatizován eh, zkušeností, které má s palestinskými uprchlickými tábory a oficiálně tam žádné syrské tábory neexistují, takže Libanonci tady tak trochu strkají hlavu do písku, nemonitorují dostatečným způsobem tábory a z toho důvodu nemáme úplně jasnou představu, co se tam děje. Stejně tak to víceméně platí pro palestinské tábory tedy tam, kde Libanon nemá kontrolu. Pokud je o Druzi, Druzi navzdory nominaci Jean Blana nejsou jednotným eh, orgánem, jednotnou organizací. Musíme zohlednit existenci různých skupin v Libanonu, což je způsobenou náboženskou příslušností těch skupin. Já bych řekla, že druzové se ovšem snaží postupovat co nejpragmatičtěji. A jak už jsem zmiňovala, někteří mladí lidé z této komunity se také připojují k milicím pod vedením Hezbaláhu a snaží se také bránit šíření islámského státu a dalších aktérů. Možná bych na závěr ještě poznamenala něco k té tajvské dohodě. Tajvská dohoda odráží jeden historický okamžik a je tam obsažen konsenzus uzavřený v dané chvíli. A to konsenzus mezi libanonskými aktéry, regionálními aktéry a také významnými hráči na mezinárodní scéně. Dnes, tedy 30 let po uzavření dohody, můžeme samozřejmě dojít k závěru, že to byl, byla taková rozumná dohoda, možná úplně nejideálnější v eh, dané chvíli, ale neúplně nejideálnější dohoda jako taková. Pokud bychom měli uzavřít novou dohodu v Libanonu, měli bychom postupovat obezřetně. Musíme zajistit, že uzavřeme kvalitní krátkodobou dohodu, ale takovou, aby to nemělo negativní dopad také z dlouhodobého hlediska. A ještě doplňuji, že Hezbalah ten dnešní Hizbalách, když, ji, když se na ní podíváme, tak je vlastně výsledkem té dohody. Protože jsme ponechali volné ruce Syrii a Syrie zase umožnila Hizbaláhu šířit se, podnikat své kroky eh, jako milice. To tedy z mé strany by stačilo a předávám slovo kolegovi. Děkuji, teď, pan, teď má slovo pan Gatter. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, Vyslechli jsme si řadu zajímavých, ale i obtížných otázek. Já jako e, bývalý velvyslanec v Palestině se musím vyjádřit několika poznámkám, které zazněly. Já myslím, že jsme tady e, promeškali příležitost, která se nám nabídla, příležitost pomoci lépe e, tomu, co se snažil John Kerry podnikat před několika lety. Já mám pocit, že politický zájem už se zase přesunul jinam. Vlády se teď zabývají teroristickými útoky, bezpečností svých občanů a s tím souvisí samozřejmě také otázka islámského státu. Musíme mít na paměti to, že islámský stát je výsledkem neúspěšných politik v Iráku. Jednak nedoš, eh, se nám nepodařilo um, úspěšně bojovat proti Sadámu Husajnovi a armádě a říkám tedy, že politický zájem už se přesunul jinam. Investovali jsme do toho hodně, jak finanční prostředky, tak i eh, diplomatické úsilí. A všechno to úsilí bylo neúspěšné. Nebudu to teď rozbírat, není to dnes mojí úlohou. Pouze říkám, že lidé si z toho vyvodili takový závor, že závěr, že ať eh, jednáme nebo nejednáme, tak eh, je to vždy špatně. A myslím, že nikdo se teď už nesnaží tady něco podnikat. V Syrii se stále určité úsilí ještě vyvíjí, ale obecně řečeno Mám pocit, že toto už je překonáno, že se teď všichni zabíjí, zabývají islamským státem, Daesh. To je opravdu hrozba číslo jedna, kterou mají všichni politikové na paměti. My zvláště uh, se snažíme zajistit bezpečnost Evropské unie a naše hlavní motivace, když se rozhodujeme, eh, proti komu bojovat nebo s kým uzavřít kon- konkrétní partnerství, tak máme vždy na mysli hlavně bezpečnost našich, hlavních našich eh, vlastních občanů. A Libanon, stejně jako další země v tomto regionu, samozřejmě v určitém slova smyslu jsou hlavní obrané linie, jsou součástí tedy hlavní obrané linie. Z toho důvodu bychom se měli snažit pomoci Libanoncům i dalším a Máte pravdu, když říkáte, že tady pořádáme konference a pouze mluvíme a mluvíme. My se snažíme dělat i jiné věci. Mám pocit, že máme určité nástroje, které je možné využít a já bych rozhodně chtěl být co nejkonkrétnější. Není to vždy jednoduché, ale u Libanonu se může, můžeme zmínit několik věcí. Máme tam několik uh, hmatatelných výsledků. Jednak bezpečnost uh, hranic, integrovaný koncept, to je opravdu důležitá věc. Myslím si, že se snažíme různým agenturám, které jsou celkem čtyři v Libanonu, pomoci. Snažíme se s nimi spolupracovat. Pomáháme jim rozšiřovat své kapacity na hranicích a to je samozřejmě klíčová záležitost na Blízkém východě. Zvláště pokud jde o terorismus. Dále. Konkrétně těmto agenturám pomáháme, pokud jde o boj eh, proti financování terorismu. Velice úzce spolupracujeme s některými konkrétními institucemi a útvary a snažíme se jim plnit mezinárodní standardy, které stanovuje Rada bezpečnosti a finanční eh, skupina na vysoké úrovni. Takže to jsou konkrétní oblasti, kde pracujeme a dosahujeme výsledky. Také zazněly letiště a bezpečnost. To je také věc, kde máme konkrétní programy a Libanon může využít podpory, kterou tomto rámci poskytujeme. To jsou tedy podle mne konkrétní oblasti, kde Evropská unie může a i se snaží pomoci. Do jisté míry si myslím, že se jí to i daří. Pokud je o uprchlické tábory, já jsem je v minulosti mnohokrát navštívil a mnohé problémy tam jsou také vlastně odrazem interního palestinského problému, boje mezi eh, Fatahem a Hamasem. To také má dopad na uprchlické tábory v Libanonu. Má to tedy celou řadu různých součástí a situaci to obecně komplikuje. Jak už jsem ale říkal dříve, my na Blízký východ musíme nahlížet jako na celek. Musíme mít eh, na paměti mír, ekonomický rozvoj, stabilitu v tomto regionu a prozatím situace nevypadá dobře. Nevím, neodvažuji se říct, jak eh, to všechno bude vypadat v budoucnu, ale myslím si, že jako Evropská unie máme hlavní zájem, velký zájem na tom, abychom zajistili stabilitu Libie, středomořských zemí na Blízkém východě a rozhodně jsme ochotni využít všechny nástroje, které máme k dispozici k tomu, abychom eh, na dané výzvy odpovídajícím způsobem zareagovali. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Eh, možná, eh, možná jenom pár slov od pana Van Odena, poněvadž máme velmi málo času. Děkuji, paní předsedkyně. Budu stručný. Já se jenom obávám, že eh, tady eh, v mnohých eh, věcech přání oce myšlenky že příliš jsme shodívali k Hezboláhu. Že Hezbolách za těch pár posledních deset, desítek let takovou zodpovědnost za mnoho věcí, které se děly špatně, za terorismus a tak dále. A, a já nechci zacházet příliš daleko do historie, ale vezměte si 2011 vražda Rafika Taririho v roce 2012 eh, atentát na autobus eh, v Bulharsku. Skutečně není to tak dlouho, co Hezbollah skutečně eh, eh, prováděl teroristické útoky. Čili já ho opravdu nevidím jako organizaci s čistýma rukama. A eh, také prostě je to jakási iránská zbraň přiložená ke spánku libanonských, libanského státu. Ano, jistě, eh, říká paní předsedající. Ano, eh, samozřejmě jsou tady tyto aspekty, ale my dnes už nemáme čas a my asi eh, budeme potřebovat se daleko více zabývat Libanonem. My jsme tuto zemi ponechávali svému, jejímu vlastnímu osudu Mm, poměrně dlouho. Příliš jsme se na ní nesoustředovali a já vám mohu slíbit, že eh, si uvědomujeme ty problémy a budeme se tomu věnovat. Děkuji eh, nyní našim panelistům. I hope it's yes, yes. yes, absolutely. Thank you. you. thank you. the Thank you. Pardon? You the yes. I with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 Ladies and gentlemen, please. Dámy a pánové, prosím, usaďte se a teď musíme okamžitě zahájit další bod. Já se omlouvám, že dnes dopoledne jsme začali později z dopravních důvodů, čili museli jsme to tady trošku urychlit. Začneme tedy čtvrtý bod na našem programu Je to eh, bod, který zcela jasně eh, patří do gestce tohoto výboru a budeme posuzovat eh, činnost misí a operací Evropské unie v souvislosti s bezpečností situací na Ukrajinou. Čili zabýváme se EUAM, to znamená civilní misí EU na Ukrajině. Budeme hodnotit dosavadní činnost a výhledy do budoucna v otázkách e, občanské bezpečnosti, reformy tohoto sektoru a úsilí, které vyvíjí EU prostřednictvím EU a M. Já s potěšením vítám našeho e, velmi častého hosta. Je to eh, eh, ředitel CPCC eh, v diplomatické službě Evropské unie, pan Kenneth Dean. Dále zde vítám šéfa šéfa eh, mise EU AM na Ukrajině, pana Kenstu se Lančinska se. Vítám vás. A v neposlední řadě zde vítám eh, vítám pana Evgenie Jelena, eh, který je zást, zástupce eh, generálního prokurátora na Ukrajině a zastupuje zde dnes pana Michalu Točinského, který eh, zde s námi dnes být nemůže. Takže vítám pana Jelina. No a teď eh, je čas, abych dal za prvé panu Jelinovi, aby nám velice stručně popsal ukrajinský pohled na eh, celkovou bezpečnostní situaci na Ukrajině. A především tedy eh, si, si tedy potom vyslechneme, eh, jak to vypadá s fungováním evropských misí na Ukrajině. Děkuji všem. Především eh, dovolte, abych eh, ocenil to, že se zde eh, odehrává tato debata. Jde o konflikt, jde o konflikt hybridní, kde cílem je konfrontovat Eh, eh, konfrontovat Spojené státy a eh, destabilizovat Evropu a samozřejmě Ukrajinu. Nejdůležitější pro nás je vyřídit to s agresorem a pokračovat v reformách. Jde o přežití Ukrajiny jakožto národního státu. Spoleháme se na podporu Evropské unie, jde nám především o sankce, které jsou tady od toho, aby eh, byl agresor donucen eh, řídit se pravidly a mezinárodním právem. Víme, že eh, Evropská unie to samozřejmě platí, platí určité účty, eh, poškozuje ji to a je to lepší, než kdyby se na Ukrajině vojensky eh, zasahovalo vojensky. Eh, pokud se týče bezpečnostní situace na místě. E, samozřejmě můžete se přesvědčit, kolik na místě potřebujeme posílit e, bezpečnostní nástroje a tak dále. Pokud se týče reform, tak to je spíše moje parketa, stručně řečeno e, pro náš úřad, to znamená obnovení důvěryhodnosti naší instituce, zasahovat proti korupci, eh, zavádíme takzvané kontroly integrity, ustavujeme nový eh, úřad generálního inspektora a snažíme se tedy emulovat příklad ze Spojených států. Dále eh, já Eh, já jsem byl povolán eh, před pár týdny eh, ze, svého, ze své pozice na italském velvyslanectví, abych právě posílil tyto úřady na Ukrajině. V příštím roce chceme, zajít, chceme zavést samozprávu v rámci úřada, úřadu generálního prokurátora, chceme Eh, také eh, zajistit to, aby se eh, rozšířily pravomoci pro vyšetřování na regionální úrovni. První den v úřadě jsem se setkal s panem kolegou Lančinskasem a hovořili jsme o prioritách naší spolupráce. A jsem rád, že se velice shodujeme. Já plně spolehám na jeho podporu. Máme samozřejmě dlouhý seznam toho, co eh, bychom si přáli dosáhnout, ale především je to, chceme zavést eh, systém řízení, dále chceme se spolehat na eh, vaše vaše znalosti a, a pomoc. Před pár týdny až parlament schválil reformu soudnictví. Čili to jsou všechno věci, které jsou eh, výrazně tady velmi důležité. Eh, kromě toho eh, chceme využít také to, že nám pomůžete vyškolit prokurátory v regionech. Čili já skutečně za svůj považuji to, abych udržoval co nejlepší komunikaci s evropskými partnery a myslím, že spolu dosáhneme mnoho. Já e, věřím e, šéfovi mise Spojených národů na Ukrajině a doufám, že to také udělá, e, že tedy to bude mít velmi dobré výsledky. Ano, děkuji vám, pane prokurátore, za stručnou, stručnou a obsáhlou prezentaci. Pan Kenneth In nyní. Děkuji paní eh, předsedající a děkuji vám za příležitost hovořit eh, zde dnes o naší ukrajinské misi. Eh, Ukrajina zůstává velmi důležitým partnerem Evropské unie z hlediska bezpečnostního, ale také z hlediska širších reform a my skutečně jsme rádi, že zde můžeme rozvinout celý program pomoci. Já bych zmínil jenom několik klíčových bodů. Eh, já jsem zde byl v lednu a já jsem hovořil tehdy, co ta mise může dosáhnout, a jaké budou eh, strategické eh, centrální, centrální části strategického mandátu. Byl jsem jmenován v únoru a Eh, já eh, tedy mám zkušenosti eh, z Vilniusu jakožto vysoký policejní důstojník, ale také mám zkušenosti z reformního programu. Čili my skutečně chceme, abychom, aby naši misi vedli lidé, kteří jsou velmi zkušení. Takže jak vypadá náš mandát? Eh, v podstatě chceme replikovat eh, v regionech to, co jsme dokázali na centrální úrovni a chceme, aby eh, členské země nadále nám pomáhali ve, svý, ve svý, svou činnosti delegování těch policejních pravomocí na regiony. Chceme aby, chceme, aby naše struktura byla regionálnější, efektivnější, eh, včetně tedy oblasti eh, policejního vyšetřování a prokurator. Eh, je zde nějakých 4-5 prvků, o které rozvedeme. Jde vlastně o kontakt veřejnosti se policejními a justičními orgány. Eh, to se všechno týká eh, eh, styku orgánů, úřadů s obyvatelstvem a musí v tom vztahu převládat konsensus. To myslím, že je základní prvek toho, abychom mohli úspěšně poskytovat policejní služby. A samozřejmě účinná věc je to, eh, když policie je vnímána jako eh, ten, kdo skutečně, někomu tady jde o zákon a o pořádek. Proto chceme eh, zasahovat do systému, jak se vyšetřuje, jakým způsobem eh, probíhá kontakt mezi policistou a občanem, co následuje potom další vyšetřování a tak dále. Prostě, aby eh, obyvatelé měli pocit, eh, že se skutečně děje právo, prosazuje právo. A já tedy předpokládám, že přesně toto také očekává Evropská unie od Ukrajiny. Prostě jde o to, aby občané měli důvěru v orgány exekutivní a orgány spravedlnosti. Že tedy eh, policie eh, není agresorem, že neohrožuje, nezastrašuje, eh, prostě, že jde o to, aby občané policii respektovali ne ze strachu, ale aby to byl skutečný respekt. A to také znamená, že eh, se toto musí prosazovat centrálně z úrovně eh, ministerstva přes regiony a tak dále. Takže eh, toto je de facto úvod a můžeme jít dále. Mnohokrát děkuji, pane řediteli Dýne. Vždycky vás mezi, mezi námi rádi vidíme. A vidím, že tady máme také ukrajinského eh, státního zástupce pana Vitalia Lučenka a já také vím, že pospíchá na letiště. Takže snad ještě budeme mít čas po vystoupení pana Lančinska se, abychom vám také mohli dát slovo, alespoň na chvilku. Vím, že hovoříte také polsky a proto vás takto srdečně vítám. The, the... A není pan Kestustis Lančinskas, vedoucí mise. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já budu velmi stručný. Zkusím vám představit naši misi do Ukrajiny. Naše mise vznikla téměř před dvěma lety. Je to nevýkonná mise v civilním sektoru, Poskytujeme strategické poradenství, druhým pilířem je operační podpora pro agentury v sektoru civilní bezpečnosti v oblasti reform. A třetí věc je spolupráce a koordinace, abychom zajistili reformní úsilí. Máme pět priorit, které stanovily členské státy. Je to pět linií naší činnosti, Především jde o rozdělení pravomocí, druhou prioritou je komunitární policejní činnost, dále veřejný pořádek, čtvrtá priorita trestní vyšetřování a pátá eh, řízení lidských strojů. A samozřejmě jsou tady tři průřezové záležitosti, a totiž zpráva, boj proti korupci, lidská práva a otázky pohlaví. Od 11. května už jsme v třech regionech, samozřejmě naše centrála je v Kijevě, a máme dvě regionální kanceláře mimo Kijev, ve Lvově a v Charkově. A v každé kanceláři je 17 pracovníků. V obou regionech zajišťujeme školení, poskytujeme pomoc orgánům, eh, které se zabývají vymáháním práva a samozřejmě radíme s tím, jak účinnějším způsobem využívat stávající zdroje. Samozřejmě máme také mobilní týmy. Tyto týmy vznikají na základě ad hoc, organizují školení, realizují menší projekty v jiných regionech kde nemůžeme mít stále zastoupení. A samozřejmě rád bych řekl pár slov k tomu, co chystáme. Spolupracujeme teď s Národní policií. Zřídili jsme čtyři pracovní skupiny za účelem rozvoje v určitých oblastech. Podporujeme Národní policii z hlediska certifikace policejních příslušníků. Samozřejmě věnujeme se také otázce dobré zprávy, financování institucí. Máme také projekt komunitární policejní činnosti a spolupracujeme v Kijerském regionu na otázkách eh, řízení lidských zdrojů. To bylo tedy stručně vše. Ano, já myslím, že bohužel Máme mnoho otázek. Pane státní zástupce, skutečně mnohokrát děkujeme. Ano, prosím. Mnohokrát děkuji všem, kdo mají zájem o legislativní reformy na Ukrajině. Omlouvám se za svou angličtinu. Loni, zvlášť jako politický vězeň a ředitel ukrajinské milice, jsem neměl mož, mocno, mož, možnost trénovat si angličtinu. Jak vypadají obecně změny? Změny v kanceláři státního zástupce v letošním roce – já mám dva hlavní úkoly. Za prvé, důvěru lidí. A to, toho dosáhneme tím, že budeme bojovat proti korupci, proti všem, kdo zničili tuto důvěru lidí v systém. A druhý úkol je velmi jednoduchý. Chytat velké ryby. A v situaci na Ukrajině to znamená velké organizace. Protože u nás není korupce. Ale máme organizovaný zločin. Jakákoliv změna v politice před revolucí, po revoluci nevedla ke změně tohoto systému organizovaného zločinu. Takže z mého pohledu nejdůležitější není chytat malé ryby, ale organizace těchto ryb. A takto k tomu přistupujeme. Já doufám, že budeme mít možnost na konci tohoto roku mluvit o tom, že se nám to podařilo. A naprosto chápu, že je to poslední šance této vlny po Majdanu, této vlny politického systému. Jistě je to kontroverzní, já vím, že přátelé z Evropského parlamentu mluvili o nějaké normální prokuratuře bez nějaké politické příslušnosti, je to pravda. Ukrajinský paradox spočívá v tom, že abychom zajistili nezávislost a boj proti korupci, Dotýká se to i politiků ve vysokých postech. Ano, já se snažím uchránit tuto kancelář od politického vlivu, od prezidenta až po nějakou politickou stranu nebo hnutí. Je to mým úkolem a mohu vás ujistit o tom, že je to největší výzva v mém životě a doufám, že společně s občanskou společností, s našimi západními přáteli a za podpory Evropské unie se nám toto podaří. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane státní zástupce, a děkujeme za tato velice otevřená slova. A nyní zahajuji debatu. Um, um, I know there are, there are... Já vím, že už teď tady máme žádosti o slovo. Možná začnu já. A především se obrátím na pana Lančinskase a potom na pana Kenneth A pokud bude chtít pan Lučenko, může se také vyjádřit. Hlavní problém z hlediska vymáhání práva je tady zřejmě rozdělení pravomocí. Reformy ukrajinského systému už pokročily. Také díky misi EUAM pod současným a bývalým vedením této mise. Jistě bychom byli raději, kdyby ty reformy pokračovaly rychleji. Pro ukrajinské kolegy je to obrovská výzva. Spojit úsilí a hájit současně území země. A udržet velice náročné reformy. Ale nyní z praktického hlediska. Jak vypadá představa o rozdělení pravomocí co radí Evropská unie v tomto ohledu? Jaké pravomoci by se měly převádět na jaké instituce? A jak vypadá situace s reformou všech těchto institucí? A nyní předám slovo paní Lösing. Ich werde in deutscher Sprache sprechen und bitte Sie Ihre Hände. Ja, budu hovořit německy, tak prosím, použijte sluchátka. Eh, toto je skutečně eh, velmi rozsáhlá eh, kompetence ve všech otázkách, které tady máme. Ať už jde o organizovaný zločin, ať už jde o bezpečnost, ovšem jsme tady slyšeli. Eh, mě by zajímalo eh, něco málo k vzdělávací misi v oblasti bezpečnosti. Zde se odkazuji na eh, zprávu, poslední zprávu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva. V roce 2015 jsme v Ukrajině měli více než 1900 žalob proti Eh, mučení a násilí ukrajinských policistů. Ovšem eh, odsouzeno bylo pouze 49 případů. Je to velký eh, počet. Neznamená to náhodou, že porušování lidských práv z strany policie je na Ukrajině, respektive v roce 2015 bylo na Ukrajině velmi rozšířené. A také se eh, to týká státního zastupitelství. Chtěla bych se zeptat, jak státní zastupitelství hodnotí ten vysoký počet stížností a nízký počet eh, rozsudků. Eh, jaké z toho chcete vyvodit důsledky? Děkuji. I'm sorry. Já se omlouvám. Paní předsedkyně se vypnula mikrofon. Já se omlouvám, nevšimla jsem si, že se hlásí také pan Andrikéne z ALS. Paní Andrikéně novou členkou, která, pokud si vzpomínám, nahrazuje pana Landsbergise, takže blahopřejeme. Prosím, máte slovo. A potom pan Charms, omlouvám se. Mnohokrát děkuji. A chci pozdravit eh, mého krajana, pana Kestutise Lanžinského, ale mám otázku na pana Lučenka, generálního prokurátora. Vy jste mluvil o tom, jaké jsou klíčové problémy Ukrajiny, a totiž korupce, ale my víme, že Jedním z hlavních problémů je také trestná činnost. A mluvil jste o nezávislosti úřadu generálního prokurátora. Jak to chcete dosáhnout? My bychom samozřejmě něco takového uvítali, stejně jako Ukrajinci. Ale jaké jsou vaše priority? Co je na seznamu vašich priorit? Jak toho chcete dosáhnout? Děkuji, paní Harms. Tak já budu hovořit německy, takže eh, opět eh, sluchátka, prosím. Já bych eh, především zde přítomným Ukrajincům poblahopřát k policejnímu nasazení z minulou neděli na ochranu pochodu za lidská práva. Bylo to velice moudré, že policie tak dobře chránila pochod eh, pro lidská práva a, a rovnost. Eh, byla to poprvé, poprvé tedy Gate Pride eh, v Kijevě. Čili poprvé se něco takového dělo v Kijevě. Takové to nasazení policie pro lidská práva. Delegace Evropského parlamentu musí říct, že tedy to na nás velice pozitivně zapůsobilo. Tato policejní akce pro nás byla také symbolem toho, že eh, policie eh, nyní vnímá svou roli eh, poněkud jinak než dříve a že ta nová ukrajinská policie je také jakýmsi ukazatelem změn na Ukrajině. Mám také otázky z titulu eh, této dnešní debaty. Zajímalo by mě, zda eh, bezpečnostní, bezpečnostní situace na eh, východě po zesílení útoků tzv. separatistů, jestli toto má nějaký vliv na reformy v bezpečnostním aparátu protože eh, je určitá eh, nebo kus pravdy na tom, že eh, ukrajinské reformy se odehrávají ve zvláštní situaci. Ukrajinská vláda se nerozhodla zavést stané právo, nýbrž provozuje zde jakýsi antiteroristickou kampaň se zapojením řady bezpečnostních sil. A také mě zajímalo, jestli tedy v té demilitarizované zóně eh, zostření situace nějak ovlivňuje další vývoj. Také jsem eh, hovořila s ombudsmankou Ukrajinského parlamentu pro lidská práva a eh, také o sporech o údajné porušování lidských práv ze strany Ukrajinský úřadu Zajímal by mě, jak tyto reformy proběhly v rámci SPU. Eh, zda tedy eh, jak si eh, tam došlo k odmítnutí odmítnutí komise OSN pro mučení, což byl velmi negativní signál a myslím, že se to nemělo opakovat. Now, Pet- Děkuji, není Petra Ostrovičus předseda skupiny Přátel Ukrajiny v Evropském parlamentu. Děkuji, paní předsedkyně. Všem vám děkuji. A vítám zejména naše ukrajinské kolegy a také eh, vysoké představitele z Kyjeva. My si ceníme všech těch rozhodných kroků směrem k reformě ukrajinského systému národní bezpečnosti a veřejné bezpečnosti. Víme, co to znamená s přihlédnutím k situaci, kterou jste zdědili po Majdanu, po druhém Majdanu. Bylo to opravdu nespolehlivé a dokonce hodně infiltrované speciálními agenty z Ruské federace. O tom čteme hodně zpráv. Protože nejde jenom o kontrarozvědku, infiltraci kontrarozvědky, ale i veřejné orgány bezpečnosti, jako je třeba ministerstvo vnitra a další nás zajímá spousta věcí a oni se snaží věci řídit z pozadí. Takže já se chci zeptat právě na tuhle věc. Do jaké míry jsou bezpečnostní systémy Ukrajiny vyčištěny nebo chráněny před tímto vlivem zvenčí? A moje druhá poznámka, protože tady máme dnes velmi významné zástupce, a doufám, že dříve, spíše než později, zavedeme bezvízový režim s Ukrajinou. Máme upravený takzvaný mechanismus pozastavení. Máme připraveno nařízení EU, aby bylo možné sledovat situaci s implementací bezvízového režimu v Ukrajině. Jde o readmise, boj proti korupci, boj proti trestné činnosti a tak dále. Já jsem viděl velmi dobré statistiky. Někteří němečtí kolegové vyjádřili obavy, že státní příslušníci některých zemí se mohou dopouštět většího počtu trestné činnosti, ale od roku 2015 na základě zpráv německé policie jsou Ukrajinci na 23. místě. Na 23. místě. Nicméně já se ptám, do jaké míry si uvědomujete význam dobré přípravy na vízovou liberalizaci. A můžete nám říct něco víc o spolupráci s generálními prokuraturami nebo policejními složkami v EU, s policií, která vyšetřuje trestnou činnost, aby bylo možné dosáhnout jednoznačné záruky dobré implementace této dohody o liberalizaci? Děkuji. Děkuji Petrasi. A k tomu bych jen dodala, že na stejném místě v tomto seznamu je Gruzie. Pan Bostynaropl, prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych také rád uvítal ctěné hosty z Ukrajiny. A mám jenom jednu stručnou poznámku. Já chci Ukrajině poděkovat za to, co udělala, aby ochránila Evropu před terorismem. tom ohromném případě teroristů, které zajala eh, ukrajinská spravodajská služba s obrovským množstvím munice a zbraní. A můžete nám říct něco víc o tom, co se dá vlastně říct v tomto kontextu, protože pokud je o partnerství mezi Ukrajinou a EU, Máte pocit, že máme nějakou společnou oblast, že jsme stejně zranitelní vůči takovému jevu? Mnohokrát děkuji. A chci vám opravdu zatleskat, protože můžeme mluvit o podrobnostech, nicméně pokud nějaký partner chytí takovéto obchodníky, takovéto pašeráky, takové teroristy s takovým množstvím zbraní a nabídne je členským státům EU, EU musí takovému partnerovi poděkovat. Děkuji. Děkuji, pane Bostinaro. A nyní požádám naše ctěné hosty, aby reagovali, aby odpověděli na otázky a na poznámky. A možná začneme panem Lančinskasem. A pak předáme slovo panu Lučenkovi, pokud se bude chtít vyjádřit pan Dín. Samozřejmě má také možnost. Prosím. Mnohokrát děkuji. Já se pokusím odpovědět z pohledu mise a pak předám slovo generálnímu prokurátorovi, aby odpověděl na otázky, které se týkají konkrétních vyšetřování. Jak víte, a jak už jsem zmínil, naše mise je nevýkonná. Poskytujeme spoustu školení policejním příslušníkům, státním zástupcům nejenom v Kijevě, ale i v jednotlivých regionech. A mimo jiné se naše školení hlavně zaměřuje na komunitární policejní činnost ale v širším smyslu. To znamená lidská práva, otázky pohlaví. A lidská práva nejenom zatčení a zadržení, ale také eh, se to týká svědků a všech těchto věcí, které souvisí s vymáháním práva. Jak víte, země v přechodném období se často dostane do situace, že se porušují lidská práva. Nicméně ukrajinská strana se opravdu snaží tyto věci napravit a my to dodržujeme. Dobrým příkladem jsou nedělní události, pochod rovnosti, kdy si Národní policie nechala od nás poradit a postupovala proaktivně. A byl to opravdu úspěch, byla to úspěšná policejní operace. Rozdělení pravomocí. Je tady celá řada institucí pro vymáhání práva Národní policie, ta provádí zhruba 90 veškerých vyšetřování. Dále je tady Agentura pro národní bezpečnost. Ta má na starosti určitou část vyšetřování. Teď mají protikorupční úřad. A pak je tady nově vzniklý úřad, státní úřad pro vyšetřování. Já doufám, že ten začne působit koncem tohoto roku. A pak je tady také klíčová role koordinace a rozdělení pravomocí a tu plní úřad státního zástupce, protože podle ukrajinského práva mají státní zástupci na starosti koordinaci veškerého trestního vyšetřování. Abych odpověděl na otázku o SSU, Služba státní bezpečnosti, úřad NATO a naše mise spolupracují s našimi ukrajinskými protějšky na přípravě akčního plánu reform služby státní bezpečnosti, ale jak víte, reforma takové instituce není snadná. Tato instituce je plně v provozu, působí a pracuje intenzivně vzhledem k politické situaci na Ukrajině a samozřejmě současně je připravena provést reformy a změny v rámci své organizace. Zejména jde o veřejný dohled. A pak e, ještě otázky poslední. Poskytujeme hodně školení. Zajišťujeme studijní návštěvy našich ukrajinských kolegů do Europolu, do Eurojustu. Poskytujeme konzultační služby. Týká se to mimo jiné otázky údajů, protože na z věcí je výměna informací a musíme zajistit ochranu údajů, takže na tom pracujeme. A myslím, že tady jsme snad pokročili ku předu. Mnohokrát děkuji. Pan Vitali Lučenko, prosím. Paní předsedkyně, vážení kolegové, já se pokusím odpovědět na vaše otázky. Pokud je o porušování lidských práv na Ukrajině, ano, je to pravda. Zejména za tímto účelem máme v našem úřadě já mám na svém stole hrnek, který jsem měl dva a půl roku ve věznici. Aby mi to připomínalo, že je ve věznicích stále ještě mnoho lidí, nedostali se před soud, nebo mají zdravotní problémy. A mám dobrou zprávu v tom smyslu, že seznam, který jsem dostala z úřadu ombudsmana, je na něm 16 osob, kteří nemají přístup k soudu už 4 roky, nebo 10 let, nebo 12 let, teď budou osvobozeni. Pokusíme se to změnit a pokud mají lidé zdravotní problémy, jako Julie Timošenková nebo já. Ano, myslím, nejenom na boj proti zločinnosti, ale také na lidská práva. Protože s tím mám sám osobní zkušenost. Ano, zadržování osob naší zemi pořád představuje problém. Například věznice, ve které jsem byl já a Julie, byla postavena v 19. století. Je, jsou to strašné podmínky, ale my potřebujeme dobrý rozpočet na rekonstrukci tohoto systému. Tentokrát se já osobně pokusím změnit podmínky pro ty osoby, které to potřebují. A proto mám také nového šéfa vězeňského oddělení v úřadu generálního prokurátora, přímo z úřadu ombudsmana. Je to aktivista, který obhajuje lidská práva a nyní je šéfem tohoto útvaru. A druhá otázka. Jak bojovat se skupinami organizovaného zločinu? Tady bych něco řekl o jednom příkladu. Za prvé ano, máme nejrůznější organizace. Máme za prvé, Národní úřad pro boj proti korupci To není generální prokurátor, ale NABU. Tento měsíc jsme zřídili nový ukrajinský státní úřad pro vyšetřování. Nové případy půjdou tam ale staré případy bude mít dále na starosti v příštích dvou letech eh, úřad státního prokurátora. A pak už nebude generální prokurátor nic vyšetřovat, ale já se pokusím zaútočit na zločinecké organizace, kde působí vysoce postavení státní úředníci. Není to jenom případ Janukoviče. Ale je třeba pochopit, že Janukovič obral tuto zemi o miliardy eur teď je v Moskvě a jeho lidé z této zločinecké organizace jsou dál na Ukrajině a mnozí z nich jsou pořád ještě ve funkcích, ve státních organizacích, ve, na finančním úřadě. V celním úřadě jsou náměstky ministrů, jsou policisty, prokurátory a tak dále. Takže pro mě tento boj proti Janukovičově mafii znamená boj s těmito státními úředníky. Například nejméně 700 milionů eur získali v té plynové aféře na Ukrajině. Minulý týden jsme zatkli dvě osoby, které podezříváme z organizace z těchto krádeží ze státního rozpočtu. Jde o mimo jiné ty plynové stanice, německé plynové stanice. Jakmile budeme mít fakta, tak vám dáme informace a pokusíme se tato aktiva zajistit. Takže pro mě boj s organizovaným zločinem, se skupinami organizovaného zločinu, neznamená oddělení nových a starých e, funkcionářů. Oni patří do stejného systému. A ano, já mám za sebou dlouhou politickou kariéru a možná, že mám i jistou politickou váhu v naší zemi. Takže já využiju všechny možnosti abych zajistil nezávislý a aktivní úřad generálního prokurátora, nezávislý na jakékoliv straně, skupině nebo regionu. A nebo státní organizaci. Za třetí. Je systém státní bezpečnosti chráněn před Ruskem? Je to lepší, než to bylo. Proč? Protože si vzpomínám, že šéf státní bezpečnosti býval ruským občanem, ministr obrany Ukrajiny byl ruským občanem a tak dále. Šéf eh, ochranky prezidenta Janukoviče byl ruským občanem. Takže teď je náš systém bezpečnosti lépe chráněný, ale ještě to není u konce. Vízová liberalizace. Mohu vám dát jednoznačné záruky, pokud je o bezpečné údaje a bezpečnost dokumentů. Je to naprosto bezpečné. Pokud je o boj s organizovaným zločinem a s korupcí, nebudeme mluvit, budeme se spíš snažit něco dělat. Uvidíme, já se vynasnažím. A poslední otázka. Co jste udělali ve věci toho bezpečnostního partnerství a ten případ terorismu? Když jsme se spojili s francouzskými kolegy. Je to jeden otevřený případ za letošní rok. Je to velice důležitý případ, protože tento člověk podezřelý z terorismu, který nashromáždil tak velký počet zbraní a výbušnin, jak víme, měl vazby na francouzské policisty. A další jeho takzvaný kolega byl ve Francii. Takže my jsme předali všechny naše informace francouzským kolegům a myslíme si, že je to dobrý příklad užitečného partnerství. Rozhodně to není případ jediný. Jak víte, takových případech nepředstavuje publicita moc dobrou formu partnerství, ale já si myslím, že tento případ všem v Evropské unii ukázal, že bojujeme se zločinem a s terorismem. Toto je terorismus, který se dostal na naše území z Kremlu. My potřebujeme toto partnerství a potřebujeme vaši pomoc. A jestli mohu ještě říct pár slov ne jako zástupce z generální prokuratury, ale jako ukrajinský občan. Chci vás požádat, abyste podpořili náš bezvízový režim. Ne proto, že tolik Ukrajinců se chystá jet do Evropské unie. Ne. 80% našich občanů nikdy nebylo v EU. A vzhledem k tomu jaká je u nás těžká situace v posledních letech z hlediska mest a ekonomiky. Oni se nechystají do EU, ale pro všechny, pro všechny Ukrajince, kteří teď bojují s terorismem na naší východní hranici, je velice prospěšné a velice významné, aby dostali tento signál od našich evropských partnerů. Je to pro nás důležitější. Nejde o ten pas. Nejde o tu možnost pohybovat se přes hranice. Jde o solidaritu. A já to vím velmi dobře, protože můj syn byl dobrovolníkem na frontě v těch nejtěžších okamžicích kolem Doněcku. Já to vím velmi dobře. Vím velmi dobře, jak uvažují vojáci. Oni nečekají technickou podporu, ale čekají solidaritu. A já vás proto prosím, abyste nám poskytli takovou evropskou solidaritu v tom našem společném boji proti barbarismu, proti terorismu, což je náš společný nepřítel. Děkuji vám. Thank you, Sarah, for these... Děkuji vám. Děkuji velice za tato pohnutá slova, zapamatujeme si to. A teď, pokud má zájem pan Knetín se vyjádřit, máte slovo. A vím, že paní Kert se ještě hlásí která bude mít slovo po panu Dýnovi. Takže prosím, děkuji, paní předsedkyně, pouze velice stručně, pouze jednu nebo dvě poznámky odpovím na eh, otázky, které zazněly od eh, europoslanců. Pokud o lidská práva a porušování lidských práv, Respektování lidských práv není eh, nic, o čem se dá jednat, je to daná věc. A jedna z klíčových věcí, součást mise je to, že budeme posuzovat tuto otázku a zajistíme, aby všechna lidská práva byla respektována v každé chvíli a u všech jedinců. v určitém slova smyslu mi eh, dělá radost pozitivní feedback, který jsme si vyslechli, protože eh, policijní služba veřejnosti to se netýká eh, potlačování nějakého násilí, ale jde o policejní službu, která se zaměřuje na konkrétní přístup, který je součástí určitého právního rámce a násilí eh, se používá pouze, pokud je to nutné, pokud je to zákonné a přiměřeným způsobem. My se snažíme toto zajistit a zajistit také to, aby ukrajinské protižky takto postupovali, aby používali, využívali sílu pouze v, eh, jako nejzaší možnost. Eh, Jednávání vždy lepší než přímý boj. A já vám tedy děkuji za laskavá slova, která jsem si vyslechl. Jedna, jed, jeden z přínosů naší mise je právě toto. Snažíme se nějakým způsobem eh, posilit, podpořit eh, a vylepšit vnější vnitřní bezpečnost, to je velice důležité. Co tedy sdílíme s kolegy v hostitelských zemích, je právě toto. Také se z toho můžeme poučit. Uzavřeli jsme partnerství Máme teď díky tomu mnohem kvalitnější eh, mezinárodní vazby navázány. Policejní kroky vycházící z Europolu jsou také kvalitnější a se, naše mise má přímý vliv na to, co se děje v každodenním životě. A myslíme si, že toto partnerství se bude dále posilovat a vylepšovat, stejně tak jako spolupráce mezi 20 28 evropskými státy a ukrajinskými protižky, že nám to pomůže bojovat proti přeshraniční trestné činnosti. Děkuji vám. Děkuji, pane řediteli. Teď paní Rebecca Harms. One uh, word uh, to support. Já jsem se chtěla vyjádřit, abych podpořila pana Lučenka a také to, co uvedl. Já jsem během víkendu byla opravdu uh, velice, nebo zaznamenala jsem velkou frustraci um, u občanů v Kijevě, politických i dalších občanů, pokud je o ten e, vízový režim. Mnozí z těch, kteří sledují naši diskuzi, jsou důležití, nemůžeme je opustit. Tady nevycházíme z výsledků, z toho, co oni plní nebo neplní, ale musíme se podívat na problémy s Tureckem a teď je nový bezvízový režim mezi EU a Gruzí, eh, se dostává do nové fáze. To byla tedy jedna frustrace a potom druhá frustrace pramení z diskuze o sankcích. Ukrajinci pochopili, že neexistuje žádné vojenské řešení eh, na tu situaci na východě, která se blíží válce. Chápou ovšem, že v době, kdy se bojuje stále více, za poslední měsíc zemřelo na východě asi 30 30 eh, lidí, tak v takovéto situaci eh, evropský postup eh, zavdává určitým pochybnostem a nějak to nevylepšuje obecnou atmosféru, pokud je o reformy. Já bych tedy řekla, chápu to, ten Janukovičův Klan to je věc, kterou musíme řešit, musíme se na to zaměřovat, ale kromě toho jsou tam i jiné skupiny, eh, jiné takzvaně velké ryby, které také působí a to v rámci celke, celého politického spektra. My tedy jako Evropané potřebujeme někoho, kdo povede kanceláře generálního e, prokurátora, někoho, kdo bude nezávislý. My samozřejmě nespochybňujeme vás jako osobnost, ale vyvstávají určité pochybnosti týkající se té nezávislosti. Nezávislosti a schopnosti uh, mít vliv v rámci celého politického spektra. Jak jste totiž správně uvedl, teď nastala pravá chvíle k tomu, aby došlo ke změně. A pokud nám lidé zase přestanou věřit, tak jako, mu tomu, tak jako tomu bylo v minulosti v rámci toho procesu demokratizace, tak to bude opravdu velice komplikované. Děkuji vám. Děkuji za všechny poznámky. Všechno jsme si už vyslechli. Teď bych se vyjádřila ještě já a zmíním, jak obrovsky důležitá je tato evropská mise a také to, že musíme posílit naše úsilí a snažit se reformovat ukrajinskou policii. Pro obyčejné lidi je totiž extrémně důležité, pro co největší počet z nich, aby stát dosahoval nějakých výsledků. Nejenom pokud je o bezpečnost, ale také pokud jde o integritu územní a tak dále. Velká většina Ukrajinců, pokud ne všichni, s tímto souhlasí. Ale kromě toho je tam také aspekt té osobní bezpečnosti, který je důležitý v každodenním životě. A z největší pravděpodobností, když ukážete, že stát se snaží modernizovat, a čelí výzvám. Myslím, že vaše práce nebo vaše společné úsilí, rozhodně eh, úsilí ředitele mise a snaha Evropské unie, unie v této věci, Nehledě na to, že celkově situace vypadá trochu negativně, protože tento typ velice podrobné činnosti. Může vypadat pro pozorovatele tak trochu nudně, ale zaznamenala jsem i v mnoha jiných zemích, že je to extrémně důležité. Takže vám ještě jednou velice děkuji za vaše příspěvky. Zvláště děkuji řediteli Evropské mise EU AM. A teď, dámy a pánové, bohužel máme málo času, Vím, že generální státní zástupce spěchá na letiště. Takže já vám ještě jednou velice děkuji. Děkuji také panu Lančins, eh, Lančinskasovi. Pokud dovolíte ještě, paní předsedkyně, děkuji vám. Děkuji vám za tuto příležitost vyjádřit se před eh, takovými to distingovanými eh, osobnostmi. Děkuji také panu Dýnovi a panu Lančinskasovi za tu misi. Doufáme, že nám se pomůže. A my jsme každopádně ochotní s vámi spolupracovat. Děkuji. Prosím, zůstaňte na svých místech. Thank you very much. Děkuji vám. Děkuji.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 Dámy a pánové, prosím, usaďte se. Máme málo času. Doufám ale, že to další téma, které nás čeká, bude stejně zajímavé jako ta předchozí. Teď je mi velkým potěšením a ctí představit vám činnosti Evropské mise EUPOL Afganistán, její úspěchy, výzvy a vyhlídky po roce 2016. Také vám představuji zvláštního hosta na dnešním zasedání. Tímto vítám paní Piu Stěrnval. Doufám, že vaše jméno vyslovuji správně, pokud ne, tak se omlouvám. Není to úplně jednoduché. A dále už nám známého pana ředitele Kedefa Dýna, který pracuje v CPCC eh, Evropské služby pro vnější činnost. Koncem roku 2016 vyprší současný mandát Evropské policejní mise EUPOL eh, v Afghánistánu, která byla spuštěna v roce 2007. Dosáhli jsme na základě mise poměrně eh, významných výsledků. Chtěli bychom využít plně času, eh, který na to máme vyhrazeno, takže nejprve dám slovo panu Kennethu Deanovi a potom paní Pies Tjernval. Ta byla nejprve eh, zástupkyní ředitele mise, pokud si správně vzpomínám. A teď na základě velice pozitivního rozhodnutí evropských institucí je ředitelkou mise. Takže nejprve pan ředitel Dean, prosím. Děkuji znovu za slovo, paní předsedkyně. Já se chci nejprve připojit k vám a poblahopřeji paní Pěstěrmval k novému postu. Myslím, že vede celou misi velice efektivně a profesionálně. Jak říkala paní předsedkyně, eh, mise no, mandát mi se vyprší v prosinci tohoto roku. Afganistán je i nadále velice eh, komplikované území. A chtěl jsem tedy říci, že P. Eh, Sternal velice blahopřeji a děkuji za úspěšné vedení mise a za to, jakým způsobem se ujala tento komplikované úlohy. Vím, že děláte vše, co je ve vašich silách. My se až do posledního dne určitě bude se snažit eh, pomoci Afgáncům, afgánským policejním složkám, aby byly efektivnější, eh, důvěryhodnější, profesionálnější, aby byly také více nezaujaté a zajistili eh, existenci právního státu v Kábulu. Je to velmi komplikovaná oblast, takže pí a kolegům velice blahopřeji. Já uh, jsem byl také součástí mise v roce 2007, takže všechno sleduji. A těch devět let nebylo jednoduchých. Možná se dá říct, že mise mohla nebo měla udělat více. Na konci ovšem proběhne velice objektivní posouzení toho, eh, co se provedlo, co se stalo, ale také toho, co se nepodařilo a co se nestalo. Došlo tam k velice komplikované právní situaci po celých těch devět let. Já se teď stručně zmíním o několika aspektech té mise. Mise zaznamenala velký úspěch, pokud je o afgánskou národní policii. Byla, policie byla profesionalizována a myslím, že můžeme říci, že přesto, že k tomu došlo, tak eh, cíle se ještě nepodařilo dosáhnout nemůžeme očekávat od policie pouze zajišťování těch nejnutnějších kroků. Po mnohé roky eh, je policie považována stále za neúspěch, neúspěšnou činnost vlády, nedaří se jí bojovat proti Talibánu nebo eh, extremismu. My na to všem nesmíme nahlížet ideologicky. My se musíme zaměřit na to, zda policie eh, posílila své schopnosti a zkušenosti, expertízu a tak dále, jak působí v rámci celého Afghánistánu. Pia se k tomu možná vyjádří, každopádně vláda si uvědomila, jak významná policie je. A vy jistě víte, že policie hm, neznamená hm, takovou měkkou policejní sílu. Policie samozřejmě se dá posílit, ale Není možné nějakým umělým způsobem zajistit důvěru populace v policii, pokud policie nemá uh, tu důvěru přirozeně, pokud není možné se na policisty obrátit, uh, řešit s nimi nějaké problémy, pokud není v kontaktu s, poli- s populací. A civilní uh, policejní služba, to je součást celého balíčku. Když se podíváme na konkrétní okolnosti, tak je nutné, aby existovala nějaká podoba eh, civilní policejní služby, nějaké vedení. Když se podíváme například na vlastní země, na země tady u nás, něco podobného, eh, zakládá se to na podpoře také vojenských složek a tak dále. Já jsem se za těch eh, uplynulých devět let, nebo my jsme se snažili měnit obecně nahlížení na policii v Afghánistánu. Samozřejmě právní stát je také nedílnou součástí. Není možné k tomu přistupovat jednostranně. Vláda to musí chápat jako celkový balíček. Právní stát, když se na to podíváme e, celkově do 31. E, prosince 2015, tak si myslím, že e, došlo k pokroku. Ministerstvo vnitra představilo návrh nových zákonů, pomocí nich se snaží eh, zajistit eh, právní stát. Takže podle mne ta mise v této souvislosti byla poměrně úspěšná. Byla poměrně úspěšná také pokud o rozšiřování kapacit, minimálně na ministerstvu vnitra. Vím, že PIA je v kontaktu s ministrem a, a náměstkem ministra a společně se snaží eh, měnit nahlížení Afgánců na tuto problematiku. Teď v roce 2016 eh, se možná ptáte, jak budeme postupovat eh, nadále po eh, roku 2016. Rozhodně budeme tam nějak působit, jak přesně to všem bude vypadat, to zatím nebylo rozhodnuto. Rozhodně nemůžeme jenom tak odjet bez ničeho, to by bylo nevhodné, nepřišlo by to navíc ve správný okamžik. To je z mé strany vše, děkuji. Děkuji teď paní Pia Stirnval. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, je mi opravdu velkou ctí tady uh, být a hovořit s vámi o naší misi EUPOL v Afghánistánu. Já se teď zaměřím na tři věci. Jednak kontext, v rámci něhož působíme, což je afgánský politický a ekonomický kontext bezpečnostní situace. Za druhé, zmíním poslední dva roky a úspěchy, které se nám podařilo dosáhnout a také to, jaká je situace nyní. A za třetí, stručně eh, vysvětlím to, jak jsme se poučili a co můžeme konstatovat už teď. Afgánská politická situace je velice nestabilní. Jak jistě víte, eh, existuje, nebo je tam vláda národní jednoty, která se eh, skládá z prezidenta a ministru. A pro ně je velice obtížné přijímat rozhodnutí, dokonce zajistit eh, nominaci konkrétních ministrů. Za tu dobu, co působíme v Afganistánu, eh, je na svém postě už osmi minister a ten nový minister je eh, sice vojensky zaměřený, ale zdá se kvalitní. Daří se mu postupovat to efektivně, takže spolupráce s ním byla úspěšná. V Afghánistánu jste také, jsme také určitě zaznamenali významný americký vliv, což ovlivňuje konkrétně i naši práci. Američané totiž eh, podporuji policii pouze pokud je to v souladu eh, s jejich politikami, takže se to z velké části odvíjí od vojenského aspektu. Prezident také přijímá řadu rozhodnutí na základě rady nebo rad eh, které pochází z, obl- z, politick- z vojenského lidské. Ekonomická situace je horší, než tomu bylo v minulosti, stále se to zhoršuje, neexistují tam investice, lidé ztrácí naději. To je také důvod eh, emigrace. Proto mladí lidé, kteří vystudovali a získali univerzitní diplom, v Afghánistánu odjíždí, odjíždí, opouští zemi. Potom eh, tam byl ten plán tranzice ekonomické eh, změny trvala to ovšem mnohem déle, než se plánovalo. Obnova přišla mnohem později a stále vlastně ještě úplně nenastala, takže hospodářská situace je neuspokojivá. Bezpečnostní situace je v této chvíli zajímavá. Když jste například v Kábulu, tak je situace lepší, když v porovnání s minulým rokem. Nicméně probíhají tam boje a my vlastně nevíme, jak přesně ta bezpečnostní situace vypadá. Stále se mění. Působí tam Taliban, eh, potom islámský stát, na to panují různé názory, zda tam islámský stát je přítomen či ne. Nicméně bezpečnostní situace je i nadále, jak bych to řekla, není dobrá minimálně. Navíc Taliban má nového vůdce a my stále nevíme, jaké má názory, jak bude v budoucnu postupovat. Takže taková je v zásadě situace, v rámci níž musíme působit. Ještě bych se zmínila o misi. Je to poměrně malá skupina, máme asi 130 mezinárodních zaměstnanců a 130 e, Afgánců, afgánských zaměstnanců. Vždy cestujeme e, s ochrankou. Při každém pohybu Máme ochranu. Bez jejich přítomnosti se nemůžeme pohybovat. A teď stručně k posledním dvěma eh, letům. Za poslední dva roky jsme se soustředili nejenom na eh, vykonávání základního mandátu, ale také jsme se soustředili na eh, posilování aspektu obhajoby. posledních dvou týdnech jsme eh, prezidentu, prezidentovi předali konkrétní doporučení eh, v tom, jak reorganizovat ministerstvo vnitra. Eh, ta doporučení byla předána dále a my teď uvidíme, jak se na to bude dále navazovat. K tomu by nebylo došlo před několika lety. Je to tedy pozitivní. Je pozitivní to, že příslušné politické osobnosti mají zájem na těchto reformách. Pozitivním způsobem tedy na to nahlížejí a chápou jejich nutnost. Také jsme se sešli s manželkou prezidenta, kterou zajímají uh, aspekty žen v politikách. Proběhne několik seminářů Jeden z nich se bude týkat eh, reformy afgánské národní policie, což bylo problematické. Někteří zaměstnanci ministerstva vnitra si představují různým způsobem, eh, jak má vypadat budoucnou afgánská policie. Takže toto chceme s nimi projednat, zjistit, jak eh, v budoucnu postupovat. A také uvidíme, jak daleko můžeme jít. Jak velkou část budou policie představit, představovat to civilní ta civilní policejní činnost a jak velkou část eh, ten zbytek. Zatím nedošlo v Afghánistánu k žádné významné eh, bezpečnostní reformě. Když se podíváte na afgánskou národní policii, eh, armádu a bezpečnostní agenturu, tak tyto tři subjekty nemají oddělené funkce. Je tedy téměř nemožné, aby pracovali každý na nějaké konkrétní otázce, takže na tomto my se teď snažíme v Afghánistánu pracovat. Také vás určitě zajímá, čeho se nám podařilo dosáhnout. Já bych zmínila to, co uh, zmiňoval už Kenneth přede mnou. Určitě uh, se nám nepodařilo dosáhnout všeho, chtěli jsme toho dosáhnout více. Já, když jsem v roce 2010 přišla, měla jsem pocit, že v Afghánistánu se toho dá udělat eh, hodně a více, že máme různé možnosti. Bohužel Situace se ovšem zhoršila, zvláště pokud je o bezpečnost. V roce 2007, když eh, byla mise zahájena, se očekávalo, že teď v této chvíli už bude civilní policejní činnost hlavním objemem, hlavní součástí eh, činnosti policie. K tomu zatím nedošlo, ale policie minimálně eh, vykázala zájem na této otázce, což už samo o sobě je úspěch. Za druhé, na ministerstvu vnitra existuje plán pro eh, implementaci politik zaměřených na ženy a snaží se zajistit, aby se obecně prostředí pro práci žen eh, zlepšilo, aby byly přijímány nové ženy, jejich počet se zvýšil. Teď Eh, je číslo stanoveno na pěti tisících žen a v budoucnu by to mělo být asi 10 tisíc, teď je jich tři tisíce. Ovšem, pokud nebude vytvořeno vhodné prostředí pro ženy a jejich práci, tak se čísla nikdy nepodaří zvýšit. Takže na to se snažíme zaměřovat na prostředí a také na možnost, eh, aby ženy mohly eh, pracovat. Potom kolegium policejních zaměstnanců. To je, myslím, věc, na kterou jsou všichni hrdí. EU začalo spolupracovat s ministerstvem vnitra na této otázce, na vytvoření tohoto kolegia. Také jsme se snažili eh, zajistit výcvik policistů. Minulý rok, nebo vlastně už 2014, v roce 2014 se otevřela nová škola pro Afgánce. My jsme pouze poskytovali poradenství řediteli té školy, ale jinak dělají všechno sami. Což je úspěšné, na to jsme hrdí jsou tam teď otevřena nová studia, nové typy magisterských studií a všechno se tam tedy vyvíjí skvělým způsobem. Před uh, asi dvěma týdny další věc. My jsme začali v roce 2009 spolupracovat s policejním ombudsmanem. Teď to všechno bylo podepsáno a odsouhlaseno, takže bude existovat nový policejní ombudsman. A také spolupráce se státním zastupitelstvím a Eh, policií to bylo eh, komplikované, nicméně policie a státní zastupitelství musí společně eh, pracovat, spolupracovat v budoucnu tak, aby lépe řešili případy trestné činnosti a byla zajištěna také spravedlnost. To v Afghánistánu byl velký problém. A je to také prostředí, které potom vede ke korupci. Na závěr ještě poslední poznámka. Pokud nevyřešíme korupci. A to my se eh, v naší misi také snažíme řešit. Pokud to ovšem nevyřešíme všichni společně, nejde pouze o evropskou policejní misi, ale je to obecnější záležitost. A pokud korupce v Afghánistánu nebude vyřešena, tak se nám nikdy nepodaří dosáhnout udržitelných výsledků. Také jsem chtěla říci, že v Afghánistánu nebude dosaženo míru udržitelného, pokud nevznikne ta civilní služba pokud se policie nebude věnovat zvláště policejní službě. Máte samozřejmě možnost eh, položit nějaké otázky, pokud chcete podrobněji zjistit, co přesně podnikáme. Děkuji. Děkuji. Eh, Také zde mám eh, pana Petra Se Ausevičuse, který vede příslušnou delegaci. Dávám mu slovo. Především chtěl bych ocenit vedení mise EUPOL v Afganistánu. Je to velice náročná mise a e, udržet tuto činnost a podporovat ji e, denně je obrovsky namáhavá práce. Já vám děkuji. Především bych chtěl se zeptat k vašemu mandátu, tedy mandátu té mise. E, jde o to, aby si e, afgánská národní policie počínala profesionálně, aby byla dostatečně vzdělána, dostatečně vycvičena, zejména v administrativních schopnostech přímo v terénu. A tím se dostávám k těm největším výzvám vaší mise, což je vytvořit a udržet afgánskou policii na, tu, eh, na té úrovni, která by byla žádoucí. Tedy v čem vidíte ty výzvy? Možná počínaje financemi eh, přes eh, rekrutment a já nevím kam až. Druhá věc, eh, mohla byste se vyjádřit eh, k regionálním eh, policejním úřadům a příslušným institucím, protože je velice důležité, aby v Kábulu existovala silná policejní přítomnost. A taky víme, že Afganistán je rozsáhlá země a každá provincie je odlišná. A ještě jedna věc. Já eh, oceňuji vaše minulé a současné úsilí, ale zajímalo by mě, jak ta vaše mise bude vypadat po roce 2016. Protože eh, vlastně na konci roku v prosinci 2016 eh, co byste nám tedy eh, řekla na základě dosávání zkušeností eh, na otázku, jak dlouho ještě tato mise bude muset fungovat. Proto se těšíme na spolupráci. Eh, naše delegace má, tedy od naší delegace máte plnou podporu, protože my si uvědomujeme, jak je vaše práce důležitá. Děkuji. Ano, děkuji, pan Arno Danžo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také za prezentaci, která proběhla a blahopřeji k odvedené práci. Všichni víme, že mise je obtížná, také vy jste to zmiňovali. Já jsem tu misi navštívil dvakrát v různých funkcích a musím se přiznat, že u mne stále přetrvává několik otázek eh, k tomu, jaký cíl tam vlastně sledujeme, což ovšem neznamená, že bych chtěl nějak spochybňovat kvalitu nebo profesionalitu personálu, který je do toho zapojen. Já jsem eh, si vždy myslel, že personál eh, se plně věnuje této věci, pracují v komplikované situaci a plní cíle samozřejmě velice profesionálně. Ale pokud je o cíl té mise, není mi to úplně jasné. Vy jste uváděli, že bezpečnostní situace se vyvíjí a konkrétně eh, se zhoršuje. Otázka tedy není pouze to, že byste měli eh, školit ženy policistky, ale spíše čelit eh, ozbrojeným povstáním. A to znamená, že naše priority, pokud je o původní mandát, nejsou úplně ty stejné priority. A nejsou navíc stejné jako ty, priority, které si stanovují samotní Afgánci. Já si vzpomínám na konverzaci, která proběhla během poslední návštěvy v Kábulu a tam eh, kábulští policejní komisaři zmiňovali, samozřejmě byli velice rádi, že tam jsou s nimi i evropští policisté, ale zároveň uváděli, eh, chápejte, naše obavy teď eh, se týkají zvláště toho, do jaké míry je na našem komisařství infiltrován Talibán a podobné věci. Takže otázka genderového, rovnoprávného zastoupení a tak dále. To samozřejmě je pro ně zas, zajímavé, ale není to jejich hlavní obava. My tedy bychom měli tomu přizpůsobit i naše kritéria a normy. Zdá se mi to teď dost komplikované. Důkazem toho je fakt, že mise teď běží po 9 let a my stále pouze ministerstvu eh, vnitra v Afghánistánu dáváme doporučení v tom, jakým způsobem se má ministerstvo organizovat. To je samozřejmě, kvalit, eh, to je samozřejmě pozitivní, ale ptám se, zda toto opravdu má nějaký kritický dopad v praxi. Vzhledem k tomu, jaké prostředky na to vydáváme, kolik lidí tam je, jaké cíle jsme si stanovili, mm, jaká místní omezení eh, tam platí. Takže já se ptám, opravdu může mít EUPOL kritický dopad a e, trvalý dopad to je pouze taková otázka z mé strany. Mám o tom dost velké pochybnosti, ale přesto to formuluji pouze jako otázku. Za druhé, o tom jste také hovořili, koncept policie v Afghánistánu na základě uh, současné situace se teď mnohem více soustředí na použití vojenské síly spíše než na ten civilní aspekt snaží se bojovat proti povstáním, což je mnohem, což je úplně něco jiného než policie tady u nás eh, klasická, která se soustředí na ten civilní aspekt. Takže priorita je tam e, eh, dávána jiným partnerům, američanům v první řadě a potom i dalším, například regionálním nebo i těm globálním, multilaterálním, kteří tam také působí. Takže znovu se ptám, myslíte si, že formát naší mise a pozice, kterou máme, nám opravdu umožní ve srovnání s těmi dalšími partnery zajistit nějaký kritický dopad, který bude odpovídat tomu, co od nás očekávají Afgánci? To byly tedy otázky z mé strany a komentáře, které jsem chtěl zmínit. A ještě bych měl takovou další doplňující otázku, která se týká zvláště směřují na šéf komise, protože vaše úloha je zvláště obtížná. Všude tam, kde působíme, Evropská unie má celou řadu misí PSDC, například poradní a informační mise, tak místní nám k tomu říkají, dobře, to je skvělé, jsme s tím samozřejmě velice spokojení, úroveň spokojenosti je většinou dost vysoká, ale abychom zajistili stálý vliv této mise, tak bychom měli nejenom poskytovat poradenství a výzkum, ale také vybavení. Já samozřejmě vím, že Evropská služba pro vnější činnost eh, a komise mají určité omezení v této souvislosti a šéfka mise také není úplně autonomní, takže já se ptám, dostáváte od Afgánců také takovéto žádosti a jak na to reagujete, jak na to odpovídáte? Nebo jak si myslíte, že bychom na to měli my obecně reagovat? Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji vám. Paní Ana Gomeš? Děkuji. Eh, mě líto, že jsem mohla přijít dříve a nemohla jsem si vyslechnout vaše prezentace. Já jsem v Afganistánu byla v roce 2008 a to byla problematická oblast tenkrát a eh, mě bylo nápadné zejména to, že jsme zjistili, že polovina uvězněných eh, byla v Afganistánu tenkrát ženy. Oni de facto se nedopuštěli žádné trestné činnosti, jenom snažili uprchnout před zneužíváním a před nesnesitelností manželů a rodin. Mě by zajímalo, nakolik se to změnilo, nakolik eh, jste sehrávali roli vy v této změně? A je, je to, prostě změnily se ty počty, ubylo žen v věznicích? Prostě jestli to vaše úsilí o změnu v policii eh, způsobilo nějaké eh, změny, eh, jaksi v poměru genderu, to eh, soudnictví také bylo v té době naprosto eh, závislé, skorumpované, eh, nefungovalo tam prostě svědomí ani právo. Změnilo se tady něco? Proč podle vás, no, ještě bych řekla, Eh, když jsem byla v Řecku nedávno, našla jsem tam eh, mnoho afgánských žen v uprchlických táborech, eh, mnohé s dětmi. A souvisí to pořád ještě nějak s tím, jak jsou ženy v Afganistánu zneužívány z důvodu kulturních a dalších. Děkuji. Paní Lozing. Děkuji. Budu hovořit německy. K otázce paní Gomeš bych ještě přidala poznámku. Já o té zprávě také vím, ale slyšela jsem také to, že mnohé z těchto žen se ve vězení e, cítí bezpečněji než venku. E, to samozřejmě situaci nějak nevylepšuje, e, spíše naopak. Jenom jsem prostě k tomu chtěla toto přidat. Dále bych měla otázky Eh, k nákladům. Eh, roční, roční náklady eh, vládního afgánského vojska. Jednou se slyšíme, jsou to 4 miliardy dolarů, z jiných zdrojů 6 miliard dolarů, čili můžete tady to nějak upřesnit. A je to včetně toho snížení na 282 tisíc eh, vojáků, eh, což se eh, v květnu zrušilo, nebo jaké jsou náklady na to plánované a neuskutečně snížení počtu. Podle Brookings Institute 7 tisíc příslušníků vládního vojska zahynulo v boji. V této souvislosti mě zajímalo, jaká je tady míra dezerce z této armády. A třetí otázka, zhruba 60 eh, podle Spojených států, 60 eh, rozvojové pomoci jde na budování bezpečnostní infrastruktury a vůbec zlepšování situace. Eh, kolik je to z evropských, z evropských peněz? Dále kolega Danžán hovořil o vojenském charakteru policie. Mě by tedy zajímalo, jestli tedy ta mise EU nadále platí jako mise civilní, jestli náhodou už není vojenskou misí. Děkuji. Mr. Stetina. Děkuji, pan Štětin. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. E, moc děkuji, že jste nám přišli objasnit situaci s ruskými politici, policejními jednotkami v Afghánistánu. Pro mě je to velmi důležité, já jsem v Afghánistánu žil asi dva a půl roku a zajímal jsem se teda o výcvik eh, afgánských policistů velmi intenzivně. Pamatuji si, že výcvikem se zabývaly jednotky ISAF. S tím souvisí jedna eh, moje otázka. ISAF měl problémy eh, s výcvikem, neboť po výcviku celá řada vycvičených afgánských policistů prostě utekla z vládních služeb a šli sloužit jednotlivým warlordům a jednotlivým e, náčelníkům jenom proto, že byli přeplaceni, prostě proto, že dostali větší pytel mouky pro rodinu. To je moje první otázka, jestli se s tímto problémem setkáváte i nyní. A moje druhá otázka je velice prostá, jestli jste spolupracovali s ISAF jednotkami a s jednotkami NATO a to jakým způsobem. Oh, okay, I would like to... Ano, děkuji. Já bych taky ráda připojila otázku. Především bych se chtěla zeptat na angažmá EUPOLu v boji proti pašování drog a jaké v této oblasti máte zkušenosti, zkušenosti spolupráce s Europolem. Dále se dbat eh, z různých eh, policejních útvarů z různých zemí, eh, například také polská vojenská policie, zkušenost třeba ze Středoafrické republiky. A po zkušenosti v Afganistánu u nich tedy převládalo přesvědčení, že eh, ceným příspěvkem mise EU eh, ve Středoafrické republiky ve Středoafrické republice eh, byla také afgánská zkušenost. Znamená takové ty patroly vojenské policie, které byly schopny aktivně řešit obtížné situace. A jak říkám, všechno to vyplývalo ze specifických zkušeností z Afganistánu. A tak, tak trošku vlastně navazuji na pana Danžana. A sice v tom smyslu, že vnímání afgánských úřadů je asi takové, že e, patroly vojenské policie jsou cenným prvkem pro zajišťování bezpečnostní situace. E, takže e, jak se s tím vyrovnáváte a jaké postupy jste zavedli, tak abyste vlastně posílili svoji Eh, vlastní prestiž v této oblasti. A za druhé, co se týče migrace, eh, mohli byste poskytnout nějaká čísla? Tedy eh, jaký rozsah nabývá migrace do Evropy? že Tady jsme eh, slyšeli o počtech žen, ale každopádně víme, že současná vlna migrace eh, se netýká pouze uprchlíků ze Sýrie, ale značný počet migrantů pochází z dalších zemí, eh, jako třeba Afghánistán nebo Irák. Můžete nám tedy eh, eh, říci, pokud máte tedy nějaká čísla k dispozici, jak to je. Tak eh, nevím, kdo si vezme slovo jako první. Thank you, Madam Chair. It was a huge amount of... Děkuji. Těch otázek bylo hodně. Doufám, že jsem je všechny zachytila. Pokud se týče profesionalizace a kvalifikace afgánské národní policie a výzvy jim štělíme. V Kabulu si vydělá policie, policista asi 150 amerických dolarů měsíčně. nicméně nájem bytu nebo domu je za 200, za 300 dolarů. Čili v podstatě nic jiného než korupce jim nezbývá, aby vůbec přežili. A tak to prostě je. E, druhá věc, a to také souvisí s korupcí, e, to je e, rekrutment podle zásluh nebo pod, ne podle zásluh. My jsme se to snažili změnit, ale existují zde v Afganistánu Eh, velké nebo silné rodinné vazby a eh, to sehrává skutečně velkou roli. Když eh, narekrutujete lidi z afgánské policejní akademie a, nebo z nějakých dalších kursů, tak my se snažíme tedy, aby to šlo touto cestou, ale zatím jsme nebyli moc úspěšní. A to jsou věci, které si vyžádají čas. A my v současné době na strategické úrovni eh, poskytujeme porad, poradenství. My ani tak, že bychom cvičili, ale spíše se snažíme vysvětlit, proč se vyplatí přistupovat k věci jinak, k tomu rekrutmentu, proč je důležité mít v policejních řadách také ženy, eh, proč se vyplatí eh, zacházet s nimi slušně a tak dále. Čili my tedy patříme k zemím, které tady mají určitý vliv a snažíme se změnit mentalitu, ale je to ještě dlouhá cesta. Eh, druhá otázka byla, jestli stojí za to tam vůbec být. Já si myslím, že pokud eh, v Afganistánu bude funkční policie, pak by tam mohl nastat mír. A to myslím vážně. Eh, já osobně, já, já, já osobně eh, musím říct, že mě trošku vadí, že tedy teroristy zabíjíme. Proč je nechytáme a nesoudíme? to prostě já si myslím, že pokud bychom měli dobrou policii, eh, která se řídí zákonem policista, který má za sebou aspoň tříletou školu, eh, který ví, jak komunikovat se společností, jak chránit lidi, tak eh, to by skutečně mohlo, eh, to, to je cesta k míru, tedy zlepšování vztahu. Já si myslím, že eh, zabíjením se tomu nedopracujeme. A pak jste hovořili eh, také o jakési vojenské policii. Ne, to není doopravdy vojenská policie. Policie také, také je zapojená do některých bojů. Někdy je lépe vyzbrojená než armáda třeba eh, vojenská zařízení hlídají policisté. Čili eh, policie, eh, policie skutečně je vyzbrojená, aby mohla bojovat a, a často to dělá také. Čili možná, že by se to dalo dělat také jinak. Ale když se podíváme, jak to bylo v Afganistánu v roce 2001, tak ono se to nezlepšilo od té doby. Proč? protože jsme se soustředovali na věci, eh, které ničemu příliš nepomáhaly. A já si myslím, že tedy eh, zabíjení lidí, eh, to asi není řešení. Já se omlouvám, že se k tomu vracím, ale opravdu důležité je, aby lidé mohli věřit policii. A v zemích, kde tedy veřejnost důvěřuje policii, tak tam má vysokou důvěru také vláda. z čísla spolu souvisí. Nyní eh, regionální záležitosti, eh, tedy policie v regionech, eh, provinciích a podobně. Já musím říct, že my se snažíme podporovat Afgánce v tom, aby alespoň tedy provinční šéfové policií eh, byli v kontaktu s Kábulem, s příslušným ministerstvem a konzultovali další postupy. Také se snažíme sledovat, jak tedy policie, eh, které, kterou řídí eh, ministerstvo vnitra, jak se to daří implementovat v, v regionech. A musím říct, že tedy eh, projekty tady jsou. Eh, tam eh, podařilo se nyní těch policejních sborů, které byly víceméně samostatné, snížit ze 130 jejich počet na 30, což je tedy také pozitivní. A e, to, to tak zde také zasnělo. Občas se zdá, že Afganistán to je eh, velmi chaotické území a že velice těžko se tam dosahuje nějaký výsledků. Nicméně, pokud máte slušný plán a začnete po malých krůčcích, tak eh, postupně narážíte na větší a větší problémy. A je třeba říct, že postupně nacházíte lidi, kteří s tím chtějí něco udělat. Například eh, my jsme eh, nebyli eh, schopni hovořit o Pacha Boys a také o nucených manželstvích mezi dětmi a tak dále. Také jsme pro afgánské policisty natočili několik videí, kde máme příslip, že to bude odvysíláno v televizi, v celostátní televizi, čili skutečně takové věci tady jsou. Jsou a malými kručky se daří postupovat před. Dále, vybavení. To je velmi častá otázka. Ano, eh, v eh, Afganistánu samozřejmě eh, různé vybavení mají rádi, ale my máme na takovéto projekty jenom asi 400 tisíc, to znamená, že my neposkytujeme žádné vybavení Afgáncu. My spíše tedy jenom spolupracujeme a ta, to zařízení přichází po, spíše od Američanů. Měli jsme projekty na podporu implementace našeho mandátu a e, to, to může být spojeno, já nevím, e, s nějakými kamerami nebo s něčím takovým, jo. takže pokud vybavení, tak jenom toto. Dále e, situace se změnila oproti roku 2010, tam jsem pracovala pro finskou ambasádu. My eh, jsme eh, dobře spolupracovali s eh, partnery, jako je já nevím, ministerstvo vnitra a jeho speciální útvar GPPT a UNDP. V roce 2010 jsem se nepředpokládala, že budu podporovat civilní politiku v Afganistánu, ale myslím, že dneska tedy, že je to nutné a je třeba, abychom měli eh, takové ty místní policejní eh, sbory. Ta, ty eh, aplikují trošku jiný přístup, což je docela užitečná věc. Možná, že ta srpnová konference ukáže více o budoucnosti policie v Afganistánu. Eh, tam tedy nejsou eh, příliš eh, kompatibilní struktury. A Myslím, že oni také jsou schopni, mají blízko k Arbáhě, čili jsou schopni dobře komunikovat. Co se týče vě, vězenkyň v Afganistánu, Eh, pořád je mnoho takových, které jsou zadržovány bezdůvodně. Eh, nicméně Brzová eh, manželka a další nyní skutečně provádí inspekce všech afgánských věznic a kontrolují, jestli jsou tam tedy ženy řádně odsouzené anebo prostě zadržované jen tak. A Eh, já taky chápu tomu, že některé ženy v těch věznicích jsou víceméně eh, raději, protože jinak eh, by je mohli příslušníci jejich vlastních rodin chtít zabít. Jenomže samozřejmě to není zrovna moc dobré. Nevím, jestli toto je důvod k emigraci, prostě taková samostatná žena, která sama eh, sama eh, tady vychovala dítě či dvě, tak nemyslím, že je dost těžké pro ně, aby si zařídila pět tisíc dolarů na emigraci a dostala se až do Evropy tam a to zatím musí být asi někdo jiný. A pokud jde o to, kolik to bylo, ta čísla, nejsem si úplně jistá, takže když vám teď dám nějaká čísla, asi to řeknu špatně. Já vím, že v afgánské policii má být 157 tisíc policistů, ale já si myslím, že teď tam všichni nejsou. Já myslím, že jsem odpověděla. Aha, nakolik se zapojujeme do boje proti pašování drog. To nepatří do našeho mandátu, vůbec to tam nebylo. My teď jenom se účastníme zasedání, abychom byli informovaní o tom, co se děje a podporujeme docela hodně Interpol v Afganistánu. A také, pokud se zamyslíte na, to, na tou druhou stranou, samozřejmě pomohli jsme 2 CID, to oddělení pro trestní vyšetřování a s policejní útvary, takže tyto dvě organizace by mohly být velice užitečné pro boj proti pašování drog. Migrace, někdo říkal, že loni přišlo do Evropy 200 tisíc Afgánců. Já nevím, jestli je to správné číslo, ale myslím, že můžeme zajistit i lepší čísla i z naší strany. Pokud jsem něco vynechala, tak mi to připomeňte. Děkuji. Pan Dean? Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já mám jenom pár takových obecných poznámek a možná odpovím některé z otázek. Pan Danžon jako obvykle klade velice příhodné otázky. Je velice těžké posoudit, čeho v podstatě tato mise dosáhla a čeho dosáhlo mezinárodní úsilí. Upřímně řečeno, opravdu je těžké vyhodnotit tyto mise. Ale ještě těžší je posoudit alternativu. To znamená, kdybychom tam nebyli a neudělali bychom vůbec nic. Protože já myslím, že tato mise a já si cením vaší zpětné vazby, se rozhodně vynasnažila v těch devíti letech alespoň se pokusit zasít určitá semena. My samozřejmě můžeme někoho přivést k vodě, ale nemůžeme ho přinutit, aby pil. A říká vám stejné věci ministrům, náměstkům ministrů, policistům, generálním prokurátorům. Naše mise je celkem logická a netýká se to jenom evropských postupů. Základem jsou lidská práva, a jde určité principy, které sdílíme na mezinárodní aréně, ale rozhodně pro tuto misi platí, že přestože neustále opakujeme to tež, některé věci se prostě nestanou. A jak už bylo řečeno, neustále dochází, dochází ke změnám, lidé, kteří jsou u moci, se mění a vy začínáte znovu od nuly. A je to tak, že Ministerstvo vnitra nikdy nevypadalo jako ministerstvo vnitra a když jsem v roce 2007 až 2009 eh, tyhle věci posuzoval, měl jsem pocit, že to vypadá spíš jako vojenská centrála, nebo štávná náčelní. A ty někteří lidé mají úplně jiný názor někdy než my na ty priority a na co bychom se měli zaměřit, ale není to vina ISAFu z hlediska proškolení policie, ale vy musíte pochopit, jak ta policie vypadala, než jsme tam přišli. Protože když proškolíte policisty, aby byli policisté, jsou to policisté, když je vyškolíte tak, aby byli vojáci, tak jsou z ní vojáci. V podstatě musíte dát pozor, co z nich chcete udělat. A pak je tady ta další vrstva reformy jsou natolik dobré, nakolik se implementují, takže když je tady ta, eh, ten aspekt implementace přímo na místě. Takže my můžeme sice mm, připravit návrh legislativy, ale pak z toho třeba není legislativa. My můžeme předložit strategie, ale na národní úrovni to musí převzít za své. A často nedochází k implementaci těchto politik, těchto strategií a to je jedna z těch frustrujících věcí, alespoň pro mě a celkově pro tu misi. I když tam máme skutečné vedení i na politické úrovni, někdo to pak musí realizovat a některé věci se prostě nestanou. Já v podstatě dělám stejné věci zhruba 20 let, proto jsem o tom mluvil i v úvodním proslovu Evropská unie bude pokračovat v tom, co dělá i v období 2016 a 2017, protože tam prostě být musíme. Já vím, že teď máme problémy, mluvila o tom paní předsedkyně, máme problémy s migrací a tak dále, dotýká se to naše hranic, ale musíme udělat tu správnou věc i z hlediska lidských práv. Nemůžeme od toho prostě odejít a nechat to nedokončené. A tady nejde jenom o Evropany. Je to i odpovědnost národních států. Ale jak také bylo řečeno, Jde o ten mandát, který jsme dostali členský státu je celkem široký, ale zároveň má hodně omezení z hlediska toho, co můžeme dělat a jak to bude vypadat po lednu. Já myslím, že budeme spolupracovat s policisty, s prokuraturou. Takové věci, jako třeba policistky, to se nám asi nepodaří. Musíme pracovat, spolupracovat se s delegací. Rozhodně Ta mise má neustále dobré vztahy s mezinárodními partnery, je tam hodně bilaterální úsilí. Afghánistánu nechybí pomoc, ani peníze. Jde o to, jak se ty peníze uplatní, na co se zaměří. A tyhle věci je těžké nějakým způsobem postrčit. Ale tato mise tedy bude pokračovat do posledního dechu až do 31. prosince a potom od ledna se rozhodně budeme snažit alespoň nepřijít o některé ty dobré věci, které se podařily. Děkuji, pane řediteli, za tento příspěvek. Já nevím, jestli by někdo z členů chtěl ještě něco říct. Já si myslím, že tyto prezentace byly sice krátké, ale nesmírně výstižné a komplexní. Já myslím, že jsem vyjádřila názor všech členů, kteří obhajují pokračování mise. Afganistán je bohužel stále ještě obtížné místo, bez ohledu na naše společné snahy, ale jistě bychom v tom měli pokračovat, abychom dosáhli další stabilizace. Ano, prosím. Já se omlouvám, paní předsedkyně, ale já myslím, že vzhledem k tomu, co nám bylo řečeno, vzhledem k tomu, co víme o Talibánu, o Afganistánu, o tom, jak to tam probíhá, neměli bychom prostě pokračovat tak, jak to bylo dřív. Já myslím, že bychom měli radě říct, že potřebujeme strategicky přehodnotit misi v Afghánistánu. To, co děláme v Afghánistánu. Jistě jsou tam nějaké limity, navzdory veškerému úsilí. Třeba v současné situaci mise EUPOL nedokáže dělat všechno a možná, že by bylo užitečné, kdybychom to dělali v jiném kontextu. V kontextu vojenské podpory, podpory žandarmérie, anebo bychom se měli zaměřit konkrétně na boj proti drogám, co já vím. Ale mně se zdá, na základě toho, co jsme slyšeli, že je to často plítvání prostředky, personálními silami a časem. A mnohem lépe by se to uplatnilo jinde. Nemůžeme pokračovat dál jenom proto, že jsme to tak dělali předtím. Jenom proto, že nechceme obtěžovat naše ministry. Ti by to přece měli strategicky přehodnotit. Já naprosto souhlasím s tou otázkou Eh, kterou položil pan Danžan a chci vám poděkovat za to, že jste byli tak upřímní. Což je také správné, upřímní, pokud jde o to, jak to probíhá. Nemůžeme dovolit, aby to pokračovalo dál. Plítváme peněze našich daňových poplatníků a to, co děláme, v podstatě neprospívá Afgáncům. Je mi líto. Euh, pan Danžan? Oui, madame la présidente. Ano, děkuji, paní předsedkyně. S Anou nemáme úplně stejný styl vyjadřování. Ona to říká tak trochu um, radikální než já, ale souhlasím s tím. Chci vám také poděkovat eh, za to, že jste se velice upřímně zapojili do této diskuze. A to mě trochu uklidňuje. Já už Předtím, eh, než jsem přijel sem do sálu, eh, protože jsem se dost účastnil této problematiky, měl jsem už eh, určitou představu o tom, jak to vypadá. Říkal jsem si, ten proces nemůže u této mise konkrétně probíhat tak, jak probíhá jinde u jiných misí. Ten kontext v Afghánistánu se vyvíjí. My se také musíme přizpůsobit a nějak se musí vyvíjet naše reakce. Já souhlasím s tím, co říkal pan Dean, je pravda, že si musíme vždy klást otázky, zda jsme dostatečně efektivní, ale také si musíme položit otázku jinak. Musíme si říci, kdyby jsme tam nebyli my v té v tom regionu bylo by to horší, určitě by to bylo horší, ano, ale to, jak se přesně zapojit, jak ta mise má vypadat, o tom by se mělo jednat. Zda postupovat tak, jak postupujeme teď. Už devět let, opakuji, už devět let postupujeme nějakým způsobem. Je to vojenská operace? Já myslím, že ne. Osobně si myslím, že rozhodně teď není naší úlohou eh, v Afghánistánu vést eh, vojenskou operaci. Mělo by to být spíše taková civilní operace, civilní eh, policejní činnost. Tam možná ano, říkám, proč ne, i jinde se ukázalo, že je to užitečné. Potom ta mise by mohla být poradní, například poradní mise která by byla napojená na uh, tuto misi. Poskytovali bychom například ministerstvu, ministerstvu vnitra strategické informace, mohli bychom tam vytvořit um, takový, takový tým uh, v Kábulu, složený z několika osob, které by se konkrétně uh, soustředili buď na vztahy s ministerstvem vnitra nebo spravedlnosti. Mimochodem, Říkám, neměli bychom se spíše zaměřit na ministerstvo spravedlnosti než na ministerstvo vnitra. To jsou takové otázky, které vystávají, jsou čistě politické, strategické Plně tedy podporuji to, co říkala v této věci Ana Gomez. Určitým způsobem bychom měli být do toho procesu zapojeni, zapojeni ano, ale zároveň by se rada neměla těch otázek pouze zbavovat a neměla by jednoduše prodlužovat mandát z roku na rok, aniž by eh, podrobným způsobem posoudila situaci naše motivace v Kábulu a také formát, jaký by ta mise měla mít. To by se mělo pravidelně přeskoumat. Děkuji. Well, okay. Dobře, beru to na vědomí. Takže koordinátorům politických skupin řeknu, že chceme vědět, jak uspořádat naše další zasedání, až se sejdeme s panem ředitelem Dýnem a také s dalšími řečníky. Ale především pokud jde o politickou a komplexní diskuzi o tom, co dělat v Afganistánu. Nicméně chci mnohokrát poděkovat paní Pě za dnešní prezentace. Vidím, že naše snahy zjevně nějaké výsledky měly a souhlasím s tím, že policejní akademie nebo policejní složky rozhodně představují eh, dobrý výsledek. A myslím, že jí rozhodně můžeme poděkovat za veškeré snahy. Mise Europol, EUPOL, pardon. Bohužel musíme být struční, takže já požádám sekretariát, aby našel nějaký vhodný termín. Já se obávám, že ta koordinační schůzka musí proběhnout rychle, abychom dokázali zajistit strukturu dalších konzultací, ale Možná to můžeme udělat ještě do letní přestávky, abychom byli připravení, abychom měli nějaké závěry pro přijetí rozhodnutí v radě. Já myslím, že se blížíme závěru. Omlouvám se. Okay. Um, that's... To je tedy konec dopoledního zasedání. Přijďte prosím ve tři hodiny na seminář a na zasedání, kde máme další body. Zítra budeme také jednat o velice důležitých věcech, takže přijďte také. Děkuji vám.